Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně a kolegové. Budeme pokračovat s naším eh, zasedáním, které jsme začali eh, včera přes celý den a dnes dopoledne. A já jsem rád, eh, že tak brzo eh, zde můžeme eh, přivítat eh, našeho zemědělského komisaře. Milý pane Vojčekovsky, vítejte srdečně tady v zemědělském výboru. Samozřejmě jsme velice zvědavi na váš pohled na ta eh, velká rozhodnutí, která nás eh, letos čekají z vašeho pohledu, jak eh, finanční perspektivy, kde určitě vás máme na naší straně, tak abychom vybojovali slušný rozpočtový rámec, kde nebudou žádné žádné škrty a potom, pokud je o započatou zemědělskou reformu, abychom eh, došli k dobrému rozhodnutí, eh, k dobrému kompromisu. Eh, je tedy nezbytné, abychom intenzivně spolupracovali a, zůstávali v kontaktu. Proto jsem tak rád, že nejste u nás. Jde samozřejmě o zemědělskou tedy reformu, jde i po ta přechodná opatření a i tu strategii eh, z eh, statku až na vidličku. A, a potom eh, samozřejmě je tady otázka i, jaké dopady má zelená dohoda na zemědělství a lesnictví. To jsou ty nejdůležitější věci, které nás zajímají a já vám teď udělím slovo na zhruba 15 minut na úvod, eh, potom si dáme kolečko koordinátorů, každý dvě minuty a potom eh, dáme slovo dalším eh, kolegům po jedné minutě. Pane komisaři, máte slovo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem moc rád, že eh, samozřejmě v poměrně eh, nedlouhé době od té doby, co jsem eh, zaujal tuto funkci, nebo co jsem se jí ujal, se vidíme, protože stálý kontakt pro, s výborem pro zemědělství je pro mě důležitý. Eh, většinou eh, se eh, skládá takový první účet po 100 dnech ve funkci a já hm, jich mám za sebou 50, ale určitě se dějí důležité věci, o kterých je důležité si vyměnit názory. Takže mnohokrát děkuji za pozvání. Evropský parlament už se zabýval tím, že v prvních týdnech fungování nové komise hm, byla klíčová věc Evropský, e, Evropská zelená dohoda. To je sdělení komise s plné ambicí e, ohledně klimatické neutrality. A, a samozřejmě jsou z toho e, podstatné závazky pro zemědělství. Zemědělství musí být eh, důležitou částí všech těch eh, plánů. Před eh, evropským zemědělstvím jsou tady poměrně ambiciozní výzvy a s tím svázané. A to vyvolává určitý neklid. Já jsem poslanec a poměrně dost No, mm, mm, čeká mě dost, eh, čeká mě dost návštěv. Eh, paní předsedkyně von der Leyen mě pověřila, abych navštívil všechny země eh, do poloviny období. Já už jsem zatím byl v Chorvatsku, a také jsem se viděl, tam jsem se viděl se zemědělci, s podnikateli, mm, s chorvatským premiérem. Celkem jsem byl ve čtyřech zemích. Potom jsem byl tedy v Německu eh, na Woche a mm, jsem také spoustu bilaterálních eh, setkání, eh, například s zemědělským výborem v Bundestagu v Rakousku. Jsem také navštívil v biofarmu a výbor zemědělský. Setkám se tedy se zemědělci, se skup, skupinami eh, zemědělců, s představiteli zemědělských organizací. To jsou velice důležité kontakty, eh, které mi umožňují eh, získat širší pohled na problematiku zemědělství v Evropě. Byl jsem samozřejmě také u nás v Polsku. Zemědělci podporují zelenou dohodu, vidí smysl, velký smysl v tom, Eh, jak hospodařit eh, více v souladu s životním eh, prostředím, jak mm, vyrábět zdravé potraviny a mm, rozvíjet se vyrovnaně. To nebo udržitelně, to nespochybňují zemědělci, ale spíše z toho vyvolává obavy, že to přinese nové výzvy a neodpovídají tomu, Eh, finanční prostředky. A věc rozpočtu na společnou zemědělskou politiku musí přijít na pořádné, protože oficiální stanovisko komise je takové, že ten rozpočet, který byl navržen v roce 2018, je tedy oficiálním požadavkem a mým členem, mým eh, úkolem jako eh, člena komise je bránit tento rozpočet. A já jsem veřejně už deklaroval, že samozřejmě se za ní budu brát. Nebudu ho chránit před návrhy na jeho snížení, ale určitě ho nebudu bránit eh, eh, před návrhy na eh, navýšení, rozšíření. Proto vedu jednání, setkal jsem se s většinou ministrů zemědělství v Unii a bavíme se o tom, jak ten rozpočet rozšířit protože je to samozřejmě v rukou členských států. Vidím tady určitou připravenost. Samozřejmě ministři zemědělství tady nejsou jediní, kdo eh, o tom rozhoduje. Ale vidím, eh, že je tady určitá eh, vůle jednat tím směrem, aby byl posílen rozpočet na společnou zemědělskou politiku. To je pozitivní signál. Je tady zajímavá deklarace třech ministrů zemědělství Německa, Francie a Španělska kde se eh, hodně mluví o potřebě navýšit rozpočet na společnou zemědělskou politiku a to je určitě dobrý signál. Pokud je o komisi, tak dámy a pánové, myslím, že na eh, příštím zasedání nebo na příští schůzi s vámi vám budu moci toho říct více. My v tuto chvíli vykonáme různé analýzy a mm, hodnocení a to eh, nám pomůže Eh, lépe odhadnout, jak zelená dohoda se promítne do eh, zemědělské politiky a jaké to přinese náklady. Eh, vy ostatně ve svém usnesení jste žádali o to, aby zelená dohoda byla tedy prioritou a abychom také vyhodnotili náklady na zemědělskou politiku v této souvislosti. A komise tedy připravuje své stanovisko a já doufám, že už vám ho při příštím setkání budu moc představit. Tolik k rozpočtu, jak jsem o něm hovořil. Myslím, že pokud eh, základem eh, debaty o rozpočtu bude eh, zelená dohoda a pokud budeme chtít zvětšovat rozpočet tím, že budeme dávat další prostředky na zelenou dohodu, tak lze najít političnou schodu. Takhle já to vidím po řadě jednání, která jsem vedl. Jestli to budou výdaje v druhém pilíře, v druhém pilíři na tedy eh, zemědělské ekologické věci nebo eh, na zelené programy v prvním pilíři, eh, tak dohoda je určitě dosažitelná. Pamatuji se na různé věci, které byly předmětem našich debat během mého slyšení tady, mých slyšení tady na našem výboru. Týkalo se to mého programu, asi se takového ekoprogramu, z jehož rámce budu členské státy moci si vybírat konkrétní programy, e, tak my se připravujeme na takový seznam, pracuje se na něm. Jestli e, parlament e, přijde s iniciativou a, a dostane se to na pořad, protože komise to nenavrhovala ve svém návrhu tedy, tak my budeme připraveni na takovéto projekty a dosáhnout kompromis, pokud tady bude ta, tedy politická vůle na no to eh, tedy změnit tyto eh, eh, projekty. Potom rozvoj ekologického zemědělství. Pracujeme intenzivně na, plánem činnost, na plánu činnosti. Končíme práce na návrhu k rozvoji ekofarem. Tady eh, toho ještě eh, hodně zbývá, protože ten ehm, stupeň eh, rozvoje biohospodářství, biozemědělství je velmi odlišný v různých zemích. O tom jsem se bavil hodně v Rakousku. Tam bylo jasné, že část biofarm může přijít o ztrátu, tedy může přijít o svůj status, protože nejsou schopné splnit ty restriktivní Mm, ustanovení o, o, o mm, přístupu dobytka k zeleným pastvinám. Často to, eh, eh, ty, ty pastviny nejsou u eh, stájí, ale je to hospodářství, které je roztroušené na různé, mm, různá místa a není fyzická možnost, aby tam dobytek měl přístup. A já jsem navštívil jedno takové hospodářství Eh, byly tam všechny eh, podmínky blahobytu zvířat eh, zajištěné, krávy mají volný pohyb, mají přístup do výběhu, ale nemají tam zelenou pastvinu. A to je problém pro několik tisíc farem, které můžou přijít o tedy tu certifikaci. I když leta ho dělají biohospodářství, hledáme řešení tak aby to bylo eh, spravedlivé a abychom eh, nepřišli o nic eh, z samotné myšlenky ekologického zemědělství, ale abychom prostě tuhle mimořádnou situaci vyřešili. Hovořili jsme tady během našich slyšení také o koncentraci vlastnictví půdy. To bylo také předmět tu eh, předmětem eh, eh, usnesení, které vedla paní Miller za předchozí období. Evropská unie nemá žádnou pravomoc určovat principy vlastnictví v Evropské unii, ale Eh, zajímá jí nás eh, eh, různé zákony, které chrání před přílišnou koncentrací vlastnictví půdy. Jsou různá řešení v různých zemích a určitě to můžu zmínit Mm, a takovéto praktiky můžeme propagovat, abychom bránili koncentrace, eh, koncentrace vlastnictví, protože máme eh, situace, kde 3% vlastníků mají přes polovinu eh, půdy v dané zemi a to určitě není výhodný jev, no, prospěšný jev. Potom je tady důležitá ještě jedna věc, dámy a pánové, a mám to e, jako určitý cíl a dělám na tom. Jsem v kom- taktu s komisařkou Ferrierou, komisařkou pro e, regionální politiku. A sice, e, aby společná politika nebyla jediným nástrojem k rozvoji venkova. Máme tady také politiku soudržnosti, která, jak vidíme, poměrně nemálo eh, podporuje eh, rozvoj venkova. Tam totiž žijí lidé, kteří nejsou nezbytně eh, zemědělci, to je prostě všude. A politika soudržnosti by se také měla příslušným spravedlivým ve spravedlivém rozsahu týkat venkova. Musí tam být synergie mezi oběma politikami. Eh, ta myšlenka má určitě podporu a všichni vidí takovou eh, potřebu, aby eh, venkov do značné míry nebo ve větší míře byl podporován z prostředku politiky soudržnosti. To jsou tedy ty nejdůležitější věci, které teď řešíme v komisi. Ještě jednou vám děkuji za pozvání a jsem připraven odpovědět na vaše dotazy. Děkuji. Äh, Děkuji vám, pane komisaři, za úvod. A nečetl jste to jenom z připraveného papíru, ale vlož, nesl jste do toho své zkušenosti. V Rakousku ehm, tam mm, jsou určité problémy, je tam hodně rodinných podniků které, a věci, které je třeba projednat. Nyní má slovo paní koordinátor, pan koordinátor. Děkuji, pane komisaři. Ehm, děkuji, že jste poukázal na e, cíle reformy společné zemědělské politiky a mm, máme tedy možnost zvážit, co by měl být cílem této politiky. A já mám dojem, že ehm, po více než deseti letech do, eh, tady vznikla obrovská eh, mašina na přerozdělování peněz, která už nemá žádný cíl. U té politiky je nutné zvážit, jaký cíl pod chceme podporovat. A vy jste jmenoval pár bodů, například to, zda ehm, ty rodinné podmínky, to je ti, kteří to, eh, tu půdu obdělávají, tak zda je chceme více podporovat. A Eh, mm, odpovědnost je tady na členských zemích, ale ty, tyto podmínky, které eh, mají pár hektarů, pokud jim nebudeme eh, nějaké peníze dávat, tak za nějakou dobu nebudou existovat. To by prostě k tomu vedlo. My musíme se zaměřit na mladé, na udržitelnost, inovace a také na podporovat venkovské mm, venkov. To občas se ztrácíme ze eh, zřetele. Ehm, venkov potřebuje zemědělce, lidé, kteří tam žijí. Na ty se musíme zaměřovat. A mm, tady to máte úplnou pravdu. Eh, další věc, vy jste mluvil o důležitých věcech v tom eh, zeleném dílu. My musíme velice dbát na to, abychom nezůstali stranou. A já mám trošku mm, dojem, že ehm, to chtějí dělat jiní, že mluví o zemědělcích, ale nechtějí nechat spolu rozhodovat. A tady musíme dávat pozor, protože to není jistě jenom zemědělské téma, ale také zemědělské téma. Pokud zemědělci nepřijmou ten zelený díl, tak to nebude úspěšné. Proto na vás apeluji, abyste, eh, aby tam byly zastoupeny tedy zájmy zemědělců. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, milí komisaři. Děkuji za eh, vaši prezentaci, která v podstatě eh, navazuje na to, co jste řekl během hearingu. Je velice důležité, abychom propojili tento eh, cíl ekoským eh, s naší společnou zemědělskou politikou, protože náš výbor se zabývá těmi velkými environmentálními výzvami. Eh, I to reflektuje New, Deal, New Green Deal. Zde je třeba, abychom to ale řídili z Evropy a, a ne, abychom to nechali jenom na eh, členských státech, aby toto spravovali sami. Takže já souhlasím s tímto přístupem. Jak řekl kolega Dorfman, je důležité propojit tu strategii Farm to Fork s reformou SZP. Nelze tedy eh, chtít od zemědělců více závazků ve světle nové SZP a ve světle New Green Deal a té strategie eh, z farmy na stůl a poté jim škrtat zdroje. Je zcela zásadní, eh, abychom to měli v jednotné režii, tuto strategii, tak, aby naši zemědělci skutečně byli těmi eh, protagonisty této politiky. A je třeba mít i politiku pobídek a ne, poli, poby, ne politiku, která je bude penalizovat. Je třeba jim dávat pobídky, aby dělali více, aby to pochopili jako příležitost a ne, abychom je trestali. A zde určitě, pane komisaři, v tomto vás budeme podporovat, podporovat. Čeká nás dobrá práce, víme, že to nebude snadné, víme, jaké jsou potíže zde i v parlamentu mezi různými výbory a určitě i vy v rámci kolegia budete mít vaše potíže. Zde jak říkám, potřebujeme mít ale společnou strategii, abychom toto mm, úspěšně dokončili. Děkuji. Herr Kommissar, vielen herzlichen Dank für Ihre Präsenz. Pane komisaři, děkuji za vaši přítomnost na Zeleném týdnu a také za ty e, německé věty, které jste tady zmínil na úvod. Ehm, ehm, nálada ehm, mezi zemědělci během zeleného týdnu nebyla nikdy tak napjatá Ehm, to jste asi ehm, pocítili i v Německu, lidé mají mm, strach, že ehm, eh, Ehm, že mladí se obávají, že už nebudou moci dále vést své, eh, svá hospodářství. Ehm, o čem musíme mluvit na evropské úrovni, je do jaké míry můžete zajistit, že SZP tedy eh, bude určitá ochrana proti tomu zelenému dílu. Zelený díl je dobrý. Všichni zemědělci vědí, že potřebujeme klimaty, ochranu klimatu, více ochrany klimatu. Budeme rádi, když na to budou i peníze, ale stále máme obavu, že ty peníze stejně nedostaneme a pak budeme eh, vlastně vystaveni těm negativním důsledkům. Vy jste mluvil o hodnocení dopadů. Pokud proběhne ze strany komise, tak by se mělo započítat všechno. Eh, škrty eh, ochrany ostrin, redukce hnojiv, Eh, blaho, eh, pohoda zvířat. To jsou všechno náklady, které zůstanou na těch zemědělcích. Když to dobře vyhodnocíme a vyhodnotíme a uvidíme, jaké více náklady budou mít zemědělci, a tak, eh, tak a to, co mm, bude politicky vyrovnáno. Další věc, ekoprogramy. Vy víte, že my v Německu aktuálně máme stop Eh, příjmu biomléka. Už není možné dále prodávat biomléko za vyšší ceny. Potřebujeme trhy, když chceme všechno eko. Děkuji. Paní kolegyně Hojzlin Pan no, kolega Hojzlin. Eh, děkuji, pane komisaři, je dobře, že jste tady. Eh, k tématu nadcházející agrární reformy. Už se tady o tom hodně mluvilo, my mluví, dnes projednáváme předklady vašeho předchůdce, pokusíme se do konce roku to realizovat a e, současně přichází zelený díl, e, současně mm, strategie a mm, pak by měl být proces tedy trialogu a je na čase říci, že jaké jsou požadavky na zemědělce a musíme vypracovat novou SZP. Takže eh, bych prosil komise, aby to urychlila, dala návrhy na stůl. Teď se to odkládá zase na květen a já se obávám, že to neproběhne ve vaší režii, ale bude to, to týká vaší oblasti. Vy jste mluvil o ekozemědělství. Ano, máme problémy, že ty eh, směrnice tedy vedou k eh, sjednocování. Jsme rádi, že se angažujete v Rakousku, ale v Evropě musíme být na stejné úrovni. A pro zemědělce se to musí dobře implementovat, nesmí tam být nové překážky, potřebujeme strategii, abychom lépe prodávali ty ekoprodukty. Eh, koncepce prodeje a mm, uvádění na trh. Takže to eh, eh, je k vaší strategii ekozemědělství a společné zemědělské politiky. Dále mm, máme mm, cí, trošku jsme ztratili ze řetele cíl společné zemědělské politiky. Rozdělíme velké množství peněz, ale přišli jsme o polovinu zemědělství, takže, zemědělců, takže někde něco nehraje když abychom tedy eh, odměňovali výsledky, nejenom plochy, pak eh, eh, vlastně budou ti zemědělci také ochotní k rozumné klimatické politice. Kolega David. Byl, byl vyhlášen, má celou řadu aspektů a zemědělci jsou stále popisováni jako největší eh, škůdci přírody. Eh, je pravda, že lidstvo eh, vůbec je tedy cizorodým prvkem na Zemi. Kde vidíte možné třecí plochy? Je asi... There's no translation in German or are there... Yeah, okay. Kde vidíte možné třecí plochy, je těžké si představit Eh, traktory na baterie. Eh, stále se mluví o nutnosti nahrazení pesticidů, s tím bychom jistě všichni souhlasili. Problém ovšem, čím je nahradit. Eh, ekologické hospodaření je nákladné a obávám se, že zejména tedy malým zemědělcům bude, budou chybět peníze i motivace. Další problém je vymírání populace zemědělců. Co s tím? Eh, a eh, pak bych se chtěl zeptat na problémy s dovozem z třetích zemí, kde nejsou, eh, nemůžeme zajistit, aby dodržovali ty normy, které jsou u nás přijaty. Děkuji, kolega Kučmik. Já vám děkuji, pane komisaři. Já bych vás také jménem naší politické frakce eh, bych vám chtěl poděkovat, že jste přišel eh, na dnešní zasedání výboru pro zemědělství. Eh, během slyšení jste hovořil o tom, že budete úzce spolupracovat s parlamentem a vaše návštěva a o tom dozajistě svědčí. Já se chci dotknout dvou otázek. O jedné už jste mluvil trochu i vy. Návrh rozpočtu čili finančního rámce na léta 2021 až 2027, ehm, předložila komise v květnu 2018. Tehdy ještě o eh, zelené dohodě nikdo v Evropské unii nemluvil. Teď nová komise představila teď ten ehm, projekt, který představila a řekněme eh, si otevřeně, struktura eh, toho textu i v té části dotýkající se eh, společné zemědělské politiky eh, vlastně nějak se neopírá do těch stávajících výzev, eh, kterým čelí zemědělci. Proto to vyvolalo i poměrně intenzivní protesty v Německu, v Nizozemsku, protesty zemědělců v Belgii, ve Fran- zemědělců v Belgii, ve Francii a samozřejmě tyhle protesty Nemyslíte, eh, že to je tím, že rozpočet není upraven eh, podle těch nových výzev, kterým teď eh, zemědělci budou čelit? Vy jste také hovořil dnes o navštěvě Rakouska a na nějaké malé biofarmě během slyšení jste říkal, že to bude eh, priorita eh, během vašeho období podpora pro takovéhle eh, statky. V druhém pilíři společné zemědělské politiky je ale řada omezení, která neumožňují malým zemědělcům účastnit se dané podpory. Je vaším cílem takové, taková omezení zrušit? Děkuji. Děkuji, kolega Fenigen. Vítejte, pane komisaři, na eh, eh, vaší první eh, významné schůzce jako komisař pro zemědělství. To velmi důležité, pokud budete dělat dobře svoji práci, je před námi dobrá budoucnost. Mm, můžete vysvětlit, jak nás budete chránit, kdy procento mm, navrhované na zemědělství je, se má snížit eh, z více než 30% na 28%. Jak, eh, hodně se mluví o tom, jak budeme mít eh, méně peněz, ale už se o tolik nemluví o tom, proč. 2200% nárůst na obranu, rozpočtu na obranu. Takže mm, budete bojovat za to, aby zemědělství dostalo větší díl evropského rozpočtu. Když posloucháme irského premiéra Varadkáre, jak říká, že zvýší ten podíl prostředků na národní úrovně, tak mě to ukazuje, že eh, řada lidí vzdala ten boj mm, o rozpočet. Eh, takže mm, budete bránit to procento pro zemědělství dále. Kde vydáváme peníze? Mercosur. Irsko dostalo 50 eh, milionů euro, eh, eh, plus 50 milionů od vlády na snižování produkce. Současně jsme podepsali, že budeme dovažet 99 tisíc tun hovězího z Mercosuru. Můžete ospravedlnit vynaložení mm, peněz evropských eh, poplatníků na to, abyste hasili požár, který jsme sami vyvolali. Postoj komise eh, evropské právo. Proč by členské státy neměly eh, platit za plochy, kde jsou finanční zátěže na evropské úrovni. Já podporuji biodiverzitu, ale někdo to musí zaplatit. Mm, podpoříte to? Dále redistribuční platby. Postoj komise byl 100% a opozice Agri bylo 65%. Já bych chtěl 100%. Budete bojovat, protože vy jste mluvil o malých rodinných farmách, na 100% redistribuční platby. Hodně štěstí. Ano, takže teď jsme na konci kola koordinátorů a teďka se dostáváme k první odpovědi pana komisaře. Prosím, máte slovo. Mnohokrát děkuji všem koordinátorům eh, za zajímavé eh, dotazy. Řada z nich eh, navazuje na to, co o mně působí starosti, ty, tedy rozpočtové otázky a také filozofie společné zemědělské politiky. Pan Dorfman, určitě, Dorfman má určitě pravdu, že Nemáme jasnou vizi společné zemědělské politiky v Evropské unii. Přicházejí změny vedoucí k eh, větší koncentraci v zemědělství. Máme stále intenzivnější metody eh, výroby, stále větší statky, eh, ehm, malé, menší hospodářství zanikají a nejsou schopná konkurovat těm větším. Já si myslím, že teď je moment tohle eh, zarazit, tohle zastavit. Eh, můžeme eh, tedy zastavit tyhle negativní jevy a využít k tomu zelený, zelenou dohodu. Alebo ne. Samozřejmě vrací se tady pořád ta otázka prostředků. Nebudeme mít možnost s menším rozpočtem při zmenšeným eh, proštu, eh, poštu prostředků na, na první i druhý pilíř, aby zemědělství plnilo všechny eh, požadavky zmenšení, eh, eh, omezit hnojení znamená eh, omezit výnosy, snížit, omezit fitosanitární prostředky znamená také větší ztráty a ztrátu příjmu zemědělců, větší, lepší podmínky blahobytu zvířat. To všechno souvisí s dodatečnými náklady aby se mohly zvednout ty eh, standardy. Nejlepší podmínky jsou eh, ve druhém pilíři. Nechci tady eh, favorizovat žádné členské státy a byl jsem ale právě v Rakousku a viděl jsem, že tam funguje opravdu druhý pilíř dobře. A většina se tam dává na zemědělsko-ekologické aktivity a to se mi velice zamlouvalo. Tam už se ve skutečnosti naplňuje Evropská zelená dohoda. A kdybychom eh, se mohli opřít o ten eh, silný druhý pilíř, kdybychom mohli podporovat eh, ekologickou činnost, tak by to mělo mít velké dopady. Čili to je směr, který musíme dobře využívat. Zelená dohoda je dobrý důvod pro přesměrování pomoci, části pomoci do, mm, na menší slabší eh, hospodářství, která nejsou konkurenceschopná. Jestli se jim pomůže, tak budou eh, konkurenceschopná a to je příležitost pro nás. Pan de Castro hovořil o eh, těch systémech pomoci a já jsem říkal, mm, že jsem připraven si zasednout s vámi a jednat o konkrétních věcech. Já principiálně s vámi eh, souhlasím. Eh, zemělci o tom také mluví. Není to jenom politický postulát. I zemělci eh, říkají, že chtějí vidět víc, co mají udělat, aby jejich činnost byla uznána za vhodnou, aby mohli plnit podmínky a aby se nedovídali, hm, o, že, vůči ním jsou nějaké uh, výhrady a vůbec nevěděli, kdy nějaké takové výhrady čekat. Čili i e, tímto směrem chci spolupracovat s parlamentem. E, paní Miller hovořila o ekologických programech. Jak už jsem říkal, ten dlouhodobý e, plán činnosti ve prospěch biozemědělství se tvoří. Hovořil o tom i pan Hoisling. Tohle není jenom otázka ehm, ke zvýšení eh, nebo rozsahu obdělávaných ploch ekologicky obdělávaných. Jde o to, jak eh, zvýšit nejenom produkci, ale eh, spotřebu bioprodukce. Ta je velice různorodá v Evropské unii. Podívejte se na to Rakousko, kde jsem byl nedávno tam 25-23 něco eh, procenta eh, povrchu eh, je obděláváno ekologicky. A spotřeba je 200 euro na hlavu na jednoho obyvatele. Takže se smutkem můžu konstatovat, že u nás v Polsku je to jenom 4 eura. Hmm, dá průměrný Polák za biopotraviny. Čili ty rozdíly jsou obrovské. A rozvoj biozemědělství je tady třeba dělat nejenom na co největším povrchu, to je také důležité, ale důležité je, aby to bylo um, vyvážené, aby tam byl chov ekologický, aby ty, mm, chce, také, chce to také podpořit jejich propagaci a trh. To jsou určitě e, věci, e, které brzy e, představíme. Potom jste se ptali eh, na té strategie, eh, na tu, na, na tu eh, strategie s poli z pole na vidličku. Tak samozřejmě tam spousta věcí souvisí s ničím jiným než s zemědělstvím. No, u nás třeba za pesticidy odpovídá komisař za zdraví pro, pro zdraví. A já se aktivně budu účastnit eh, na všech příslušných eh, pracích a každé rozhodnutí, eh, které se tady bude přijímat, musí být přijímána s ohledem na zemědělství a o to se budu zasazovat. Jakékoliv větší požadavky na zemědělce nebo jakákoliv administrativní rozhodnutí vedoucí k ztrátám pro zemědělce musí být eh, příslušným způsobem kompenzována. A to prostě nemůžou nést zemědělci eh, sami vlastního rozpočtu, čili za tohle, tě, tak se k tomu uh, hodlám uh, stavit. Pan poslanec David, hmm, samozřejmě, uh, Hm, zemědělci jsou někdy eh, líčeni jako škůdci, jako eh, ti eh, pachatele těch klimatických změn. A to samozřejmě není pravda. Zemědělci jsou především oběťmi změn klimatu. Sucha, nebo různých přírodních katastrof. To prostě se dotýká a hlavně zemědělců. Zemědělci jsou prvními poškozenými e, změny e, klimatu. Samozřejmě některé e, pseudozemědělské praktiky by bylo dobré eliminovat, pokud očividně škodí životnímu prostředí. Mluvím o zemědělství, ze kterého se stal průmysl v některých obcích. A to je samozřejmě nějakým eh, způsobem omezovat. Ale obecně řečeno, zemědělci, eh, zejména eh, na takové v souladu s přírodou vedené rodinné zemědělství, to může mít a má pozitivní vliv na zemědělství. Pan poslanec Kužmiuk se ptal na protesty zemědělců já jsem se setkal, ano, se zemědělci, kteří eh, ne, ne přímo eh, během těch prost, eh, protestů, ale znám to, o, o, co oni žádají. Mluvil jsem s jejich představiteli. Hlavním důvodem je znepokojení z těch závazků, se kterými není spojená příslušná pomoc. Já se obávám, že to může být hlavní problém při naplňování Evropské zelené dohody. Já bych opravdu chtěl, aby eh, ta eh, myšlenka, eh, ta priorita stávající komise, aby, tohle, aby, se tohle naplňovalo v době protestu, mm, aby to doprovázely protesty a napětí, tak to tak prostě by nemělo být. Ale zemělci mají opodstatněné důvody k obavám. Já nechci nějak oceňovat to jejich rozhodnutí demonstrovat. Eh, to se ostatně týká, to, to, to bylo nasměrováno vůči úřadům jednotlivých zemí, a ne eh, Evropské komisi, ale chápu eh, důvody jejich znepokojení. Pokud jde o ta malá hospodářství, o kterých jste hovořil, pane poslanče Kužmiuku, já analyzuji ty aktuální programy rozvoje venkova, kde je eh, spousta ustanovení, eh, která vylučují eh, menší rodinné hospodářství. Že program může být naplněn až od nějakého, nebo uplatěn jenom až od nějakého vysokého Prahu. Čili nejvíc peněz se dává do těch velkých, intenzivních statků a ta malá hospodářství jsou často zbavena možnosti získat pomoc. Ve strategických plánech na, na něž budu dohlížet, na jejich přijímání budu dohlížet, budu věnovat konkrétní pozornost eh, tomu, aby eh, malé statky dostaly eh, příležitost získat pomoc ze druhého pilíře. To pro mě bude priorita. Aby to bylo demokratičtější druhý pilíř protože v některých programech to bylo tak, že jenom úzká skupina a mm, příjemců e, mohla e, získat prospěch z tohoto a přitom by z toho měli mít prospěch všichni zemědělci, kteří chtějí, e, zejména pokud jde o ty zemědělsko-ekologické programy. Pan Flagan se také ptal na rozpočet, jak se oni budu brát. Tak řekl bych vám to následovně až eh, na hranici svého mandátu, eh, který mám v rámci komise. Vedu intenzivní debaty, abych eh, přesvědčil členské státy, protože v jejich rukou je to rozhodnutí, aby opravdu navýšili rozpočet. Vedu řadu jednání a doufám, že přijde k tomu nějaká pozitivní, eh, nějaký pozitivní postoj a rozpočet bude navýšen. Výzvy jsou eh, velké a abychom ji mohli dostat, tak na to musíme mít větší prostředky, protože jinak eh, celá pěkná myšlenka Evropské zelené dohody v téhle důležité oblasti prostě nebude naplněna. A, a ve společném zájmu to, to nesmíme připustit. Vielen Dank, Herr Kommissar, für die erste Antwortrunde. Wir kommen jetzt zu den weiteren Kolleginnen und Kollegen. Äh, ich darf am Anfang sagen, wir haben fast 30 Kolleginnen und Kollegen. Máme tady téměř 30 kolegů, kteří chtějí položit otázku, takže já budu velice striktní eh, při dodržování eh, řečnické doby. Kolegyně Aguilar. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vítejte. Eh, při cestě eh, do Rakouska jste viděl úspěch druhého pilíře SZP. Já doufám, že na příští návštěvě ve Španělsku, což bude co nejdříve, budete moci také vidět, jaký je úspěch prvního pilíře SZP, což generuje bohatství, udržitelnost, prosperitu. V dnešním prezentaci jste se zaměřil na zelenou SZP a na budoucí strategii komise od eh, farmy na stůl. Víte velice dobře, že to ozelenění má dlouhodobé důsledky pro reformu SZP a že to dělá starosti zemědělcům. Ano, takže já bych chtěla se vás zeptat, eh, takže jako se zeptal jiný kolega již, eh, ten zelený, eh, ten Green Deal a mm, Eh, ta strategie, takže kdo bude mít poslední slovo? Bude to mít eh, váš kolega, který má na starosti životní prostředí, anebo to budete vy, který jste vlastně jediný kompetentní pro zemědělství a chov ve Evropské unii? Zde, zde v parlamentu my jsme přijali rezoluci o Severní Americe. My, jsme, my si myslíme, že i e, zde komise by měla e, přijmout velice rychle nějaký plán, jak pomoci našim zemědělcům kvůli této e, americké strategii. Kolegyně Bino. am... Je dobře, že tady jste, pane Vojtěchovský. Co mě tedy šokovalo ve vašem projevu, bylo, že 3% veškeré půdy v EU mají vlastně my, my všichni mluvíme o malých zemědělcích, malých farmáří. 3% vlastní všechny plochy. E, může tedy někdo, jak, jak někdo může ještě být pro e, subvence ploch e, v prvním pilíři, pokud tak to se vlastně je podporována úplně to špatné zemědělství. Já bych si přála přes všechny rozdíly ve frakcích, abychom měli inovativní nové přístupy, abychom transformovali zemědělství. My víme, mm, že se obracíme zády k zemědělství, že budou velké problémy v rámci zeleného dílu. E, nemůžeme e, tomu pak bránit až následně. Eh, druhý pilíř eh, bude chráněn nebo mm, bude seškrtán. Nemůžeme zavázat členské státy, aby minimálně eh, dávali určité prostředky na ekozemědělství, protože jinak už nebude ekozemědělství jako teď. Děkuji paní Tomaši za dodržení řečnické doby. Paní Tomašič. Paní Tomašič. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já budu stručná. Některé členské státy, včetně Chorvatska, vždycky měli hodně pozemků, které se neobhospodařují a které jsou ve vlastnictví státu. A mladí zemědělci potom nemají dostatečnou půdu, dostatečné e, plochy, aby mohli realizovat své plány. Já se ptám, do jaké míry komise by chtěla apelovat, mohla apelovat na členské státy tak, aby tyto pozemky byly spravedlivě rozděleny místním obyvatelům. Eh, pane eh, komisaři, děkuji za, za vaši prezentaci. Eh, já jsem se chtěla zeptat ještě na jednu věc, kterou, které tady dnes nebyla řeč, to, znam, to je používání nových technik v zemědělství při pěstování rostlin. Mám na mysli konkrétně genovou editaci. Chceme-li minimalizovat používání chemie a zároveň chceme, aby se zemědělci uživili. Myslím, že to je jeden z důležitých nástrojů, který zatím dostatečně nevyužíváme a je v současné době jeho zavádění velice nákladné a administrativně složité. Jaký je váš názor na tuto věc a případně jak, jak by bylo možné pomoci jeho širšího využívání? Děkuji. Paní kolegyně Amaro. Pane komisaři. SZP a zelená dohoda. Je třeba, aby to fungovalo dohromady. Eh, zde máme na to různé názory a chápeme, že Eh, zemědělci eh, jsou obvinováni kvůli eh, biodiverzitě, kvůli tomu, že se nechovají ekologicky, ale pokud chceme, aby farmáři, zemědělci podporovali zelenou dohodu, tak my musíme podporovat je. Pane komisaři, když nebudeme mít dostatečné prostředky na SZP, tak to bude velice problematické. Bude to problematické i pro portugalské zemědělce a všechny evropské vlastně. Takže já mám tuto otázku. Chci, abyste více mm, se vyjádřil k malým zemědělcům, že je třeba nalézt rovnováhu mezi eh, mm, malými a těmi ostatními a potom se zamyslet, eh, jak zavést spravedlivější dotace v prvním pilíři, především v prvním pilíři, ale i v druhém pilíři. A o tom, jak to propojit s politikou soudržnosti. Děkuji. Kolegy Christensen. Tak for det, og det blev på dansk. Děkuji. Děkuji, že jste dnes. Já eh, se těším na konstruktivní spolupráci v příštích eh, pěti letech. Jednu otázku bych chtěl položit. Jaký je váš eh, přístup, přístup k technologiím, jako je CRISP? GMO technologie, které teď existují, jsou problematické technologie může vést k novým um, hnojivům, které budou mít třeba lepší dopad na naše klima. Um, potřebujeme um, využívat technologii v našem klimatickém úsilí, takže doufám, že eh, CRISPR, eh, víme tedy z, z, z GMO technologií. Pan Kušman. Děkuji. Eh, já jsem rád, že tady jste mezi námi. Mám otázku k ochraně zvířat. Eh, při transportech dochází stále k novým katastrofám. Eh, jsou to drastické, strašné incidenty, především transporty mimo EU vedou k situacím, které neodpovídá jí evropským standardům, například žádné zastávky při transportech do střední Asie nebo Eh, eh, po moři, kdy eh, zvířata umírají ve strašných podmínkách. Moje otázka, jaké strategie podporujete konkrétně, aby EU jednala, aby nedocházelo k, tragédiím už v těchto, při těchto transportech zvířat? Děkuji, kolega Jürgen. Pane předsedo, pane komisaři, eh, máme málo času, ale jenom eh, stručně několik věcí. Eh, za prvé, neměli byste, pane komisaři, v komisi nějakým způsobem ocenit ty cíle obsažené ve smlouvě v roce 2009, z roku 2009. My tady hovoříte o, o novém eh, zeleném, eh, nové zelené dohodě, ale neměli bychom nejdříve vyhodnotit to, co bylo ve smlouvách. Potom je tady eh, ta transformační, to transformační období přechodné dvouleté. Řada poslanců se na to ptala, prosím, můžete o to nějak okomentovat. Potom směrem k Evropské komisi do Polska je tam v nějaké řízení vůči eh, eh, eh, uspořádání zemědělského systému v Polsku. Neměli, by, neměli byste skončit? Tak to je všechno za minutu. Vielen Dank, Kollege Russen. Dank u wel, voorzitter. Ook dank aan de Děkuji, pane komisaři, eh, děkuji, eh, pane komisaři, že jste přišel. Myslím, že můžeme společně se pustit do práce. Je dobré slyšet, že se eh, zasazujete o zachování zemědělského rozpočtu. Já mám velké obavy z celého toho, té zelené dohody. Upřímně řečeno, eh, je tam spousta velkých ambicí a, a zatím jsem vůbec neslyšel o těch na a eh, strojích, a, eh, které budou zemědělci potřebovat například silnější nasazení nové techniky, precizní zemědělství, potom prostředky, které budou nasazovat, když dojde k nějaké infekci a tak dále. K nějaké takže jak se můžeme postarat o to, abychom eh, eh, zkušenosti zemědělců opravdu mohli promítnout do naplňování zelené dohody. A za druhé, co udělá komise pro to, aby ty nejlepší nástroje a techniky dala k dispozici co nejrychleji zemědělcům. A když už eh, a až pojedete do, Něme- do Nizozemska na návštěvu, tak budete srdečně vítán. Děkuji, kolegyně Katainen. Mm, děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, přeji vám hodně úspěchů e, ve vaší práci a myslím, že je velmi důležité, abyste v rámci svého mandátu e, zde jasně definoval, e, že budoucí reforma SZP musí být dokončena podle návrhu, který podal eh, minulý komisař v roce 2018. Já doufám, že najdete i jasná řešení v rámci komise ehm, pro ehm, ekologické ambice nového zeleného dílu a spojíte to se strategickými plány, které máte, aby producenti neměli další administrativní náklady. Na nepovede to ke snížení svých jejich příjmů. Ehm, farmáři musí dostat ehm, cukr, nikoli byč. Jak zajistíte v rámci komise, že farmáři budou vnímáni jako řešení klimatických a ekologických problémů, nikoli vníky, vníci? Ehm, jak tedy je vnímat, začít vnímat jako řešení problému? Děkuji. Další kolegyně. Ehm, pane komisaři, vážení kolegové, o tom tématu už se mluvilo víckrát. Jak eh, vidíte možné eh, synergie v těch eh, různých finančních možnostech? Mám pocit ZP, strategie pro bio, zemědělství, roz, diverzitu, Green Deal – Víme, že ta témata mají různé lhůty. Vy jste řekl, že je nutné navýšení rozpočtu. U toho ale nesmíme zapomenout, že v rámci SZP eh, nejsou jenom eh, zemědělské, ale také nezemědělské vlast, věci, které se podporují a právě do konce eh, toho se, toho se slibujeme lepší kvalitu života, digitalizaci eh, a implementaci mm, opatření. Nejsou to opatření mm, mm, pro náradní, tedy přechodnou pomoc. Co k tomu můžete říci? Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Několik otázek. Eh, vyšetřování New York Times mm, v tom, že fondy SZP se používají na podporu oligarchů a populistů. Ehm, teď je zelený díl, klimatické změny. Jak eh, já se chci zeptat konkrétně názory. Tam byl velký dopad eh, nárůstu globálních teplot, ale v zemědělství e, také byl velký dopad. Mě by zajímalo, zda máte nějaká řešení, jak pomoci těm, kteří pěstují e, ovoce a zeleninu na Azorách, protože víme, že mají velký deficit, ne, tedy velký nedostatek vody a také jsou postiženi rostoucími teplotami a klimatickou změnou. Paní kolegyně Aguilera. Děkuji, vítejte, pane komisaři. Já bych chtěla vědět eh, konkrétně, eh, mm, to budeme řešit v příštích měsících. Víceletý finanční rámec, reforma SZP, New Green Deal, eh, program eh, od farmy na stůl. Jaký je harmonogram, ideální harmonogram, protože nemůžeme reformovat SZP bez toho, aniž bychom znali rozpočet. Potom je třeba abychom i řekli různé věci zemědělcům. A když jim řekneme, že budou mít méně zdrojů, tak to není pozitivní. Zde je celá řada sektorů, eh, kteří, které jsou penalizovány kvůli Spojeným státům, takže je třeba podporovat propagaci, je třeba mít na to takový plán, eh, který eh, zmírní ten šok, který byl takto způsobený, například výroba olivového oleje u nás. Zatím ale privátní plány nefungují, protože zde ty problémy s olivovým olejem přetrvávají. A za, nebo španělská družstva, tak ta eh, se autoregulují, ale tři, a dokonce tento sektor tedy, který je tak postižen, eh, tak svolal i eh, protesty. Děkuji. Kolegy. Děkuji kolegyně Káveš. Eh, děkuji. A vítejte, pane komisaři. Přeji vám hodně úspěchu. Musíme si um, uvědomit, že strategie musí být velice silná, abychom mohli podpořit sektor produkce potravin. Také musíme mít strategie na boj proti klimatickým změnám a e, musíme dbát na pohodu zvířat. My víme, že budeme muset být schopni respektovat e, znalosti naší populace. Pane komisaři, vy jste řekl a napsal, a během konference, kterou zorganizovala komise, jste řekl, že jedna z vašich priorit bude dlouhodobá, dlouhodobý strategický plán pro e, zemědělské oblasti. Takže moje otázka. Um, ta strategie uh, bude prezentována, jakou uh, formu to bude mít, jaké, jaký typ opatření tam bude bude ta strategie obsahovat eh, potřeby těch eh, venkovských oblastí. Dlouhodobá strategie pro venkovské oblasti bude muset eh, zohlednit všechny aspekty mm, těchto oblastech. Musíme o tom uvažovat v kontextu MFF a strategie Farm to Fork. Děkuji. Pane komisaři, přímé platby členským zemím, především mezi, eh, na západě a na východě, tak tam zelený díl postihne všechny farmáře bez ohledu na to, kde jsou. A bída, administrativní zátěž, ty problémy budou stejné. Mluvíme o snižování pesticidů, hnojiv, eh, zlepšování pohody zvířat a tak dále. Za těchto podmínek musíme mluvit o rychlejší konverzi v jednotlivých členských zemích, ale je obtížné žádat farmáře na východě Evropy, aby dodržovali stejné jako standardy jako jinde, když eh, tam dostávají jiné, eh, mnohem větší finanční zdroje. Je obtížné dělat více za méně peněz. Takže toto mějte prosím na paměti a mě by zajímal váš názor na to a ta eh, představa zrychlených procesů konvergence s ohledem na ten zelený díl kolegyně Hazekamp. Vítejte, pane komisaři. Eh, dříve eh, se eh, králíci chovali nejvíce na maso a přesto není jejich chov žádně, žádným konkrétním předpisem upraven. Minulý týden Evropský úřad pro potravinovou bezpečnost poukázal na bídnou situaci králíků. Celý život stráví v kojích bez sociálního kontaktu, bez denního světla na často bez přístupu k pití a žádlu a, a potom jsou v nehumánním způsobem e, zabíjeni. E, králíci e, v Nizozemsku se na to mají lépe než jinde v Evropě, ale přesto tam mají problémy jsou často eh, eh, poraněni eh, na kůži, na packách, na prackách a tak dále. Jak chcete zabránit tomu, aby se králíci chovali v takových děsivých podmínkách v Evropě, v Evropě aby nebyli zavíráni v kojích? Je Pogovič. Je. Komisár, dobrodošel na našem odboru. Kot jsme slyšeli, jsme v času... Vítejte, pane komisaře na našem výboru. Dnes mluvíme o zeleném dílu, o mm, víceletém finančním rámci, e, o reformě GAP, ZP tedy, bude tedy méně peněz pro e, zemědělce a rozvoj venkova, náklady budou vyšší a e, zemědělci mají strach. V rámci iniciativy hledáme řešení, jak Ehm, mm, vytvářet další pracovní místa, jak zvyšovat příjmy, jak využívat turismus jako vedlejší výdělek, jak zajistit péči o starší generace, energie, péči, o to všechno jde v zeleném dílu a dalších strategií. Jak budete usilovat o to, aby peníze z jiných kohezních fondů se dostanou na venkov. A protože eh, venkov a zemědělství jsou součástí řešení zeleného dílu. Děkuji. Děkuji, pane děkuji, pane předsedo. Já bych vám chtěla říci, že jsem zneklidněná především, eh, co se týče financování z Fondu pro spravedlivou transformaci. Je to fond, který je určen k tomu, že má pomoci těm regionům, který eh, závisí na fosilních energií a ten dnes figuruje ve třetím okruhu víceletého finančního rámce. A i v podstatě nachází se ve stejném okruhu jako financování společné zemědělské politiky. Proto se ptám, tento fond je určen k tomu, aby pomoci těm státům, které nejvíce budou potřebovat prostředky, aby mohly realizovat Green Deal. Nebylo by vhodnější ho napojit na druhou, druhý okruh stej, e, za, zároveň s politikou soudržnosti. Komise potom e, předpokládá 7,7 miliard euro v tomto fondu vzhledem k jeho umístění, tedy vzhledem umístění tohoto fondu v rámci a takže můžete se zavázat, že e, ten, že Green Deal nebude se realizovat na úkor společné zemědělské politiky kolega Svajdo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři Vojčechovsky. I já e, vám přeji hodně úspěchu ve vaší práci, práci s parlamentem. V důsledku chování USA, tak španělští zemědělci a eh, tedy evropští zemědělci zažívají krizi eh, mm, a škrtají se pracovní místa a prostředky. Takže zde mm, třeba je zde mm, soukromé skladování a olivový olej a vinařství, tam všechno šly podpory, ale ono to nefungovalo, protože to bylo pomalé a nedostačující. Moje otázka je jednoduchá. Kdy na konce, kdy producenti skutečně nakonec dostanou pomoc. Jak je to s vyjednáváním z USA a jak budete kompenzovat eh, ty nerealizované eh, zisky, které utrpěli, ty ztráty, které utrpěli například výrobci výrobci eh, mm, olivového oleje. A zde eh, i minulý týden americký soud eh, část tedy mm, těchto, tohoto amerického plánu nebo těchto tedy poplatků daní prohlásil za neplatný. Děkuji, kolega Rope. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já chci, eh, pobla, hm, chci poblahopřát eh, ke eh, jmenování, pane komisaři, a moje otázka zní takto. Jak vy vidíte plnou konvergenci společné zemědělské politiky s pravidly a požadavky Eh, které by měly být stejné pro všechny členské státy. Ale ty podpory potom se mohou lišit, třeba třikrát se mohou lišit ta, ty podpory, tedy ty dotace. Třeba eh, v baltských státech to není ani 70 průměrné evropské podpory zemědělcům a u nás mají farmáři velké problémy vůbec splňovat všechny ty požadavky a cíle, protože ty požadavky na ně se zvyšují. A pokud se to nevyřeší, tak nebudeme schopni vůbec fungovat. Děkuji, kolegyně Tolare. Děkuji, pane předsedo, děkuji, děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane komisaři. Děkuji, že jste přišel. Vy jste hovořil o e, společné zemědělské politice a nyní máme zde pro, e, projekt strategie od farmy na stůl a e, v podstatě ten obsah je podobný. To znamená, Eh, reagovat na očekávání společnosti. Má určité očekávání od potravin. A dnes Zemědělci hodně trpí, eh, trpí, protože společnost méně a méně je chápe. Eh, a já se ptám, zda ta strategie od mm, farmy na stůl, která je velice jaksi čitelná pro občany, ne, mm, jak, to bude, jak bude tedy propojena se ZP? Jak chcete eh, integrovat tu reformu se ZP do této strategie od farmy na stůl? A dále naši Eh, občané eh, kupují potraviny, které ale nejsou jenom ze evropského zemědělství. Jak zajistíte, že tato strategie od farmy na stůl, že to bude respektovat, stej, že to bude stejné, eh, stejně se vztahovat na evropské zemědělství, na to zahraniční? Děkuji, paní Šojdrová. Pane komisaři, já vám velmi dobře rozumím, nejen proto, že naše jazyky jsou podobné, ale že velmi souzním s vašimi cíly podporou eh, rodinných farem, eh, snahou o dekoncentraci eh, vlastníků půdy. Chci položit jednu otázku v souvislosti s Green Dealem a jeho dopady, protože na zemědělce skutečně klimatické změny dopadají snad nejvíce ze všech sektorů. A mm, my bychom je měli v tom podpořit. Eh, komise vydala 14. ledna sdělení eh, investičního plánu a tady se dočítáme, že vlastně eh, společná zemědělská politika bude 40 směřovat na podporu cílů v oblasti klimatu. Dále program Horizon, program LIFE, velké části 40, mm, pardon, 35 72 program LIFE na boj proti klima, změnám klimatu a tady nikde ale zemědělec se nedočte, že něco konkrétního bude na právě podporu zvládnutí dopadů eh, klimatických změn. Já vás chci vyzvat, abyste se zasadil, aby v těch konkrétních materiálech se toto objevilo, že v oblasti digitalizace nových eh, prostředků náhrady pesticidů se objeví konkrétní podpora. Děkuji. Danke, Děkuji, kolega Jár. Děkuji, pane komisaři. Jenom čtyři stručné poznámky. Za prvé, pokračujte takto dále. Navštěvujte eh, podniky na místě. Eh, tam uslyšíte eh, jistě, jak se ty správní předpisy dotýkají zemědělcům. Ale prosím, nehovořit, nehovořte jenom s ministry, s ministry zemědělství. Ti jsou na naší straně, ale ministry financí ti eh, drží ty pokladny a nechtějí nic dát. Čili eh, pokračujte takto směry. Za třetí, eh, společná zemědělská politika. Říkáte, že bychom měli navrhnout celou řadu opatření tady z Bruselu. O tom my se tady bavíme pravidelně a výboru pro zemědělství. Já si myslím, že vaši myšlenku určitě na to navážeme při příštích jednáních. A potom koncentrace vlastnictví půdy. Jak říká paní Wiener, eh, eh, my eh, se k tomu chceme věcně postavit. Je to problém. Klademe si otázku, jak rychle se dostaneme k těm třem procentům. Paní Wiener, určitě nechceme být u těch 3%, ale u těch 90%, ale takže prosím, s směrem předsednictví výboru udělejme k tomu debatu. Děkuji. Kolega Děkuji Merci. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci vám poděkovat, pane komisaři. Tak, abychom mohli přesvědčit kolegium komisařů, ano, to nebude snadné, tak eh, členské eh, státy mají svoji roli, kterou musí hrát, pokud jde o tu zelenou dohodu. Budou mít zásadní roli, protože mm, zde je třeba, aby Evropská unie vyčlenila na toto eh, roz, rozpočet a aby SZP šla cestou bioekonomiky a abychom mm, pomáhali této transformaci, abychom i mimo jiné tím chránili veřejné zdraví. Nemyslíte si, že reforma SZP, eh, kterou provádíme již od roku 2018, že ta zcela bude plnit úkoly Green Dealu? Potom mm, máme zde další regulace, které se týkají půdy a to je třeba také změnit. Můžete to upřesnit? Jaký typ regulace máte na mysli? Jaký typ předpisů máte na mysli?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 Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat také, pane komisaři, protože mě dělá starosti trochu to, jak dělíte zemědělce na ty mm, eh, tedy průmyslové a ekologické. Jedni jsou dobří, jedni špatní. No, dobře, takže eh, v podstatě my mm, eh, i ty konvenční svarmáři, tedy mm, jak by se měli nazývat, středně velcí a podobně, se snaží přece se uživet a když jde o ty průmyslové, tak vy nehovoříte o průmyslovém zpracování a o malobchodě. A já si myslím, že je to třeba také propojit, protože to má svůj význam. A já bych ráda, abyste i e, reagovali na ten tlak e, těch zemědělců právě kvůli těm velkospracovatelům a velkoobchodům nebo maloobchodům. A tady spíš jde o tržní cenu a nízký příjem zemědělců. A vy jste zatím o tomto nehovořil. A druhá moje obava je, eh, eh, je, eh, jakou moc bude mít komisař pro zemědělství, protože často ty kompetence vidím, že jsou přejímány jinými komisaři, jako například ta strategie od farmy na stůl. Takže já si kladu otázku, možná, že rozptýlíte moje obavy, ale mm, i vy budete se zabývat, máte v kompetenci jako VTO a pesticidy a jejich používání mimo Evropskou unii? Děkuji. A Kollege Le Breton. Kolega Le Breton. Dobrý den, pane komisaři. Já e, jsem ocenil to, co jste řekl, především tu vaši vůli posílit rozpočet na SZP a ta snaha i propracovat tu synergii mezi, mezi SZP a politikou soudržnosti. Zde je velký problém, to je koncentrace e, půdy. 3% vlastníků vlastní 50% půdy v Evropské unii. To je děsivé. Moje první otázka, jaká řešení navrhujete, abyste zvrátili ten trend, e, kromě toho, že budete apelovat na členské státy, aby lépe využívali druhý pilíř. A úkol bude těžký, protože nyní máme zde dvě velké hrozby, které vysí nad zemědělci. První to je Green Deal, to uh, bude znamenat nové požadavky a pokud to nepůjde ruku v ruce s novými prostředky, tak ty důsledky budou hrozné. A já beru na vědomí, že zatím probíhá analýza dopadu, ale vy jste nezmínil druhou hrozbu a to jsou dohody volného obchodu. Moje druhá otázka tedy. Jaký vidíte vztah mezi SZP a dohodami volného obchodu, které přistupují k našim zemědělcům jako k nějaké takové pouze proměné veličině? My jsme na konci eh, kola otázek a já teď eh, chci dát slovo panu komisaři k odpovědím. Časově jsme na tom dobře, abych navrhovala 15 až 20 minut, to by mělo stačit, abychom eh, dostali odpovídající odpovědi. Já vám děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, všem poslancům za tolik otázek. Eh, snažil jsem se Eh, si eh, všechny dotazy eh, zapsat a nevynechat žádný, takže se omlouvám předem, jestli mi potom něco unikne vzhledem k tomu velkému objemu. Paní Aguilar říkala k tomu, že jsem chval úspěchy druhého pilíře v Rakousku, ale pamatujme na první pilíř také. Oba dva pilíře jsou stejně důležité a ten první pilíř, tak jak ho vnímám, je tady proto, aby eh, eh, zemědělci obecně vůbec chtěli obdělávat půdu. Aby jejich eh, činnost měla nějaký hospodářský smysl. A ten druhý pilíř je tady proto, aby tedy dělali konkrétní Eh, řádné prospěšné činnosti. Eh, já také eh, plánuji cestu do Španělska. Děkuji za návrh, abych se na toto zaměřil. Paní Víněr, vy jste hovořila o těch údajích o koncentraci vlastnictví půdy. Tak tohle bylo, na to se také ptal pan Rebeton. Komise na evropské úrovni máme eh, jednu aktivitu, kterou můžeme eh, eh, použít, a sice capping, a sice zastropování plateb konkrétním subjektům. Komise už navrhla řešení, aby od 60 tisíc eur nahoru to bylo snížené a 100 tisíc byla maxima, bylo maximální ten, ta výplata. Ale už dvakrát, když e, se jednalo o dalších reformách společné zemědělské politiky, vždycky ty, tady byly ty návrhy e, byly o povinném e, stropu a vždycky se skončilo u dobrovolného stropu a nikdy to nezapůsobilo. Já jsem každopádně pro tuhle věc. Myslím si, že velké, velké hospodářství od určité eh, velikosti, tak to už je spíš takový zemědělský podnik a ne eh, nějaké malé hospodářství a to financování musí být omezené. Jestli se to stane, to je na vůli členských států a Přístupy jsou odlišné, protože eh, jsou také odlišné struktury zemědělství v Evropě. V některých eh, zemích průměrné, eh, průměrná velikost podniku je do 10 hektarů, někde je to 130 hektarů, jako například v České republice. Ale pokud jde o ty eh, nástroje eh, pro eh, dané země, tak tady máme celou škálu různých řešení na úrovni jednotlivých zemích. Pan poslanec tady říkal, že Polsko zavedlo poměrně ome- velká omezení pro nabití půdy nezemědělci. tak prostě nelze omezovat jiné občany jiných členských zemí, takže nelze to omezit státní příslušností, ale jenom vzhledem k tomu, jestli jste nebo nejste zemědělcem. A tady jsou tedy určitá omezení předmětem eh, zásahu eh, komise. To se ne, neděje u nás na generálním ředitelství, ale eh, s podnětem vaším i členských států budeme věnovat tomuto pozornost, protože je třeba přistoupit ke krokům, eh, které eh, vedou k tomu, aby půda byla pro skutečné zemědělce. Největší bariéra pro mladé zemědělce podle výzkumu no, Oni se stěžují nejčastěji eh, ti mladí lidé, kteří chtějí být zemědělci, tak je nejčastěji odrazuje nedostatečný přístup k půdě na prvním místě. Půda nemůže být předmětem spekulativního hromazení pro to, abyste vydělávali na mm, nárůstu cen a musí sloužit zemědělcům. A my budeme eh, podporovat všechna právna, právní řešení, která tohle vyřeší. Ale ještě jednou zdůrazňuji, že tohle je v pravomoci členských států. Komise to může sledovat, může eh, doporučovat různé správné postupy a více eh, eh, nebo méně může podněcovat k jejich naplňování, ale uvědomme si, že mandát komise neobsahuje předpisy o, vlastnosti, o vlastnictví půdy ve členských státech. Paní Tomašič se ptává na státní půdu v Chorvatsku i eh, eh, zemědělští, eh, tedy zemědělci v Chorvatsku se mě na to ptali, když jsem tam byl. No můžu říct, že samozřejmě hm, tady ty dlouhodobé pronájmy hm, státní půdy, to udělalo třeba Polsko, které má přes půl druhého milionu hektarů ve státní vlastnictví které jsou vy, které jsou pronajaté dlouhodobě zemědělcům, protože oni nemají na to si to koupit, tak se jim to dlouhodobě pronajímá. Pokud je o nové techniky, tak paní Vrcionová. A ještě, ještě někdo se na to ptal několik dalších otázek. No tak k novým technologiím. Já samozřejmě podporuji v aplikaci nových technologií, jak pokud jde o pěstování rostlin, tak pokud jde o tvorbu nových odrůd rostlin, které budou e, přizpůsobenější e, novému klimatu. Pokud to e, bude, budou podporovat strategické plány v jednotlivých zemích, já budu určitě pro nové technologie jako precizní zemědělství, to je přesné zemědělství, to je určitě dobrý krok směrem k eh, mm, snížení eh, objemu hnojení, aniž by se eh, oslavoval efekt hnojení. Stejně tak se potom snižuje obecná, obecné objemy použití rostlinolékařských přípravků. Takže já jsem určitě pro podporu takovýchto technik. Ale všechno musí být položené, nebo všechno se musí opírat o e, vědecké poznatky, biotechnologie některé e, vyvolávají e, určité obavy, že když se to vymkne spod kontroly, tak to může být nebezpečí pro životní prostředí. Takže všechno musí být opřené o vědecké poznatky. Použití takových nových technologií, tedy o to musí být opřeno. Na to se tedy také ptal pan Kristensen. Paní Bushman k eh, dopravě zvířat. Já jsem taky eh, velice citlivý eh, v těchto otázkách. Ty dramatické scény, které se odehrávají při připravě zvířat, znepokojují veřejné mínění a do určité míry to také vytváří mm, určité nálady vůči zemědělcům, ale ne zemědělci vozí, vozí zvířata přes středozemní moře. To už dělají obchodní firmy, které nevždy eh, zajišťují řádné podmínky. Takže za prvé je třeba posílit kontrolu průběhu eh, té dopravy, protože je tady unijní ustanovení eh, nebo nařízení k přepravě zvířat, ale druhý krok, eh, ještě důležitější, je eh, vytváření alternativ, aby ta doprava nebyla třeba na takovou vzdálenost. To znamená podpora zemědělců, eh, kteří produkují pro místní trh. Pokud budete podporovat z druhého pilíře, a jsou tady takové možnosti, že zemědělec dodává místnímu zpracovateli svá zvířata, a ten místní zpracovatel skupuje ta zvířata na místním trhu a nevozí je nějak daleko, ušetříme na dopravě, zmenšíme emise mm, vzhledem do životního prostředí a v rámci zelené dohody tohle můžeme podpořit. Může to být rozumná alternativa na dálkové přepravě zvířat. Určitě eh, tomu budu nakloněn. V národních strategických plánech eh, je prostor pro takovéto aktivity. Potom panu poslanci Jurgalovi už jsem odpověděl. Ještě se zeptal na, na transformační období eh, dvouleté, na to přechodné období. Tak eh, my jsme před, eh, pokládali roční přechodné období. Doufám, že se do toho vejdeme. Všechno záleží na postupu prací, na mm, finančním rámci. Ty podmiňují další rozhodnutí. Hmm ale každopádně všechno se připravuje na to, aby se to zvládno, zvládlo za rok aby se vyřešily všechny statické plány a od roku 2022 už jela ZP podle nových principů. Pan Rusen se také ptal na novou, no, nové techniky. To už jsem vlastně eh, zodpověděl tenhle dotaz. A potom je tady ještě jedna věc podstatná. Hovořil jsem o tom během slyšení a zopakuji to. Eh, samozřejmě finanční eh, rámec bude eh, přijatý, pokud bude přijatý, tak máme, velký, máme tam velký fond na výzkum 10 miliard eur pro využití tedy přírodních zdrojů a mm, musíme to rozumně využít, aby to sloužilo zemědělství aby to eh, sloužilo praktické aplikaci, eh, velice konkrétní, eh, ne žádné velké teorie, ale prostě konkrétní praktický výzkum, který zlepší efektivitu, výnosy a přizpůsobení se životnímu prostředí. Je to spousta peněz a určitě toho bude moci hodně být dosaženo za ně. Paní Katajnen, to byla velice důležitá slova o tom, že zemědělce, zemědělce je třeba vnímat jako účastníky eh, řešení problému a ne jako problém, eh, eh, kterého je třeba se zbavit. Takhle někteří vnímají zemědělce. A že potom s nimi nebude problém. No, samozřejmě, veškerá činnost v rámci zelené dohody mm, všechno je třeba dělat tady s tím, že zemědělce je k tomu třeba podněcovat, k plnění určitých podmínek. A už jsem vlastně hovořil o tom, že zemědělství má být eh, eh, vstřícnější vůči zemědělství, vůči životnímu prostředí, ale zemědělská politika musí být vstřícnější vůči eh, zemědělcům. Bez nich ničeho nedosáhneme. 10 milionů eh, eh, evropských zemědělců eh, vyrábí nebo zajišťuje potravenou bezpečnost pro 500 milionů Evropanů a třeba jim za to každý den děkovat. Čili musíme si jich mimořádně vážit, protože je to zmenšující se skupina, kterou je třeba podporovat, abychom měli tu bezpečnost potravinou, respektive eh, bezpečnost, bezpečné zásobování i do budoucna. Paní Eliot hovořila o navýšení rozpočtu, o tom jsem už mluvil, ale ještě řeknu. A pan Jár samozřejmě hovořil o tom, že je třeba i jednat eh, s ministry financí, protože ministři zemědělství eh, tady nerozhodují v téhle věci. No tak i pokud já vím, jak se rozhoduje ve vládě i e, na komisi, tak já samozřejmě e, obraňuji zemědělství, ale ne všichni smýšlejí e, stejně, no tak pochopitelně stejně to i ve vládě. Ale nejdříve je třeba hovořit s ministry zemědělství a to jsou takové konkrétní plány. Já nechci o tom mluvit, protože to je pořád v rámci vyjednávání, ale my každopádně zvažujeme o lecčems při vyjednávání o tom, jak eh, by se členské státy mohly eh, shodnout, protože není možné, aby jedni vůči druhým. Není možné jednou vzít a druhému eh, dát za to. Je možné zrealizovat ty plány tak, aby to bylo přijatelné pro všechny členské státy ale nejdříve eh, je třeba zvýšit rozpočet, posílit rozpočet a potom bude opravdu možné i takovýhle citlivý problém spravedlivě vyřešit. Pan Guerrero hovořil o článcích New York Times. I mě to velice eh, se dotklo protože je to kritika eh, společné zemědělské politiky, eh, která poukazuje na různé eh, excesy. A je tady potom takové přesvědčení, že ty fondy jsou vynakládané marnotratně. Já samozřejmě neříkám nic k tomu, co tam bylo zveřejněno. Hm. Hm, pokud je to pravdivé, tak je tady OLAF, který stíhá ty excesy při využívání evropských prostředků má povinnost jednat v této situaci. Na druhou stranu i já plánuji eh, zavést určitý eh, katalog eh, antikorupčních prostředků do společné zemědělské politiky. Musí být jasné principy pro dělení prostředků, byla by rovná kritéria pro všechny, že by tam nebyly ty praktiky, že kdo bude první, ten bude lepší kdo bude mít lepší přístup, dostane tedy eh, eh, víc prostředků. Prostě je třeba eh, vybírat opravdu nejlepší projekty, zajistit konkurenci mezi projekty tak, aby členské státy tohle zajistili. Prostě chci já proto něco udělat, aby bylo méně možností pro korupci zneužívání eh, unijních prostředků. Paní Aguilera se ptala na harmonogram činnosti. pokud jde eh, o ty budoucí eh, tedy plány. Tak my máme strategické plány. Evropský, eh, Evropská zelená dohoda asi nucuje, nevyžaduje žádnou novou legislativu v oblasti zemědělství, čili dokončit reformu a doplovat strategické rám, eh, strategický rámec, strategické plány. To eh, samozřejmě budu činit. Potom je tady strategie k ochraně biorozmanitosti, strategie, strategie lesnictví, na, tu, na té teď pracujeme. Ale obecně jsou tady eh, různé eh, prostředky, eh, například pokud je o intenzitu hnojení a používání rostlinolékařských prostředků, tak to se také hodně týká komisaře pro zdraví, na tom se také pracuje. Potom už nevím, kdo se ptal na to, že eh, jsou tak trochu oklešťované eh, kompetence eh, komisaře pro zemědělství. Ptala se na to paní McGuinness. Ne, jenom jeden, jedna komis, kompetence byla odňata ještě předtím, než jsem se stal mm, komisařem. Ta jednotka, která se zabývala veřejnými soutěžemi, byla převedena pod komisaře pro hospodářskou soutěž Jinak se nic nezměnilo. Všechno eh, vždycky, co bylo eh, eh, rostlinné lékařství i blahobyt zvířat, to bylo vždycky pod ředitelstvím pro zdraví a ne ředitelstvím pro zemědělství. Já když jsem na v, v účetním dvoře kontroloval tohleto, tak tyhle věci vlastně za ty odpovídal komisař pro zdravotnictví, pro zdraví. Pan eh, předseda už eh, mi tady signalizuje, abych nepřetahoval. Já ještě pan eh, Amaro, malé hospodářství a souvislost s politikou soudržnosti. Já to vidím takhle. Měli bychom zavést určitou jasnou hraniční linii. Neměli bychom z fondu společné zemědělské politiky zavádět fondy likvidující zemědělství. A ti, eh, kdo eh, přejdou eh, ze zemědělství do jiné činnosti, a jsou financováni například z Fondu rozvoje venkova, to tam potřebujeme, potřebujeme pomáhat lidem, ale na to je tady fond soudržnosti. Pokud někdo změní zemědělskou činnost na nějaké jiné projekty, tak dobře, ale pokud někdo likviduje zemědělskou činnost, tak podporujme ho z sociálního fondu nebo z regionálních fondů, ale ne ze zemědělských fondů. Investice eh, na venkově, to opět eh, z fondu eh, soudržnosti a ne z zemědělského fondu. Tady je jasná hranice. Tady jsme v kontaktu s paní Ferrierou a doufám, že se dohodneme. Omlouvám se, pane předsedo, že jsem přetahoval a děkuji vám všem za tak četné a zajímavé dotazy. Jsem vždycky k vaší dispozici a Myslím, že po těch analýzách, o kterých jsem hovořil, Uh, už jsem e, říkal panu předsedovi, e, že vám toho více řeknu o, o vlivu e, zelené dohody na SZP, až budeme mít ty analýzy tové. Děkuji. Děkuji, Pane komisaři, to byl, myslím, dobrý začátek naší spolupráce. Jste se skutečně snažil zodpovědět na otázky, nejenom tedy se jim vyhýbat. Takže eh, se těším na další spolupráci. Potřebujeme um, v komisi, i co se týče um, třeba kolegů, tak toto potřebujeme. Děkujeme vám. byla? Stihla to? Nebyla. Nestihla, protože si ho nemohla odejít. Já tak teď budu chvíli dělat, pak tam půjdu, jo? No, Teďka snad nebude polština, tak... No, tak si dám 20 minut. Hele, dostala ses do těch jejich zasraných tý míny. Mě tam... oni psali e-mail, že je nefunkční. Že je nefunkční? Jo. Oh, super. To jsou borci, ty. Mm-hmm. Čím dál lepší. Mm-hmm. No, tak to je furt nějaký nefunkční, to furt zlobí přece. no ne, jako nebývá to úplně nefunkční, no, jako úplně si tam ne, vůbec nedostaneš. Úplně, se tam vůbec nedostá, to psali. To jsem teda ještě Jenom z, eh, jenom z, eh, z těch počítačů, co patří parlamentu. Jo, z z těch... iPadů třeba se tam dostaneš. Jo, jo? z parlamentních iPadů se tam dostaneš, aha. Jo, jo, jo. jo, No, tak to je zajímavý. To jo, Výměna názorů se zástupci vnitrostátních řídících orgánů v rámci novel, nového modelu provádění. Ty vole. Ty, ty vole, no. Ty vole. <laughs> No. No, to začíná v 11, jo, no, to tady jsme do té jedné. Pojď na no, to, no, no, šla bych, no. no. Hele, já jsem byla včera v jídelně, teda já tam, já jsem normálně, já jsem si dala to vegetariánský teplý, jak tam mají teď nový. To? Hele, to já bych si do toho bych nešla. Teda ne, já tam mají tam na, na furt to samý, furt Bůh ví, jak dlouho to tam mají, hele. To, je nějaký takový koule ne, podivný, no, ty vy, ne, to, to, to, to, to no, bylo, jako- ale to smrdělo no, jak, no, to, já bych si vůbec to bylo nechutné. Já jenom na grill, tam je dobrý losos a včera pak s tomu dám čerstvý salát, tam mají, ti můžu k tomu dát a no, no. prostě jinak nic jiného do ničeho jiného bych nešla teda. No, no. Vůbec. Tak kam půjdeme? No já tak chodím na grill. Můžeme jít tam nebo můžeme jít ven? Jako. Pojď ven, já se já chodím furt, už toho mám plný zuby té týdelny. Ale k, někam, mě, řekni kam, mě to je jedno. Je to jedno, já to tady moc neznám, no. Já, tady, já jsem nikde dlouho nebyla teďka. Já taky ne. Co jíš? No oni teď třeba ta QL se hrozně změnilo, jako tam by se vůbec, jako to se úplně ta kuchyně, je tam no, hrozná no, teda teď, ne. jo. No, můžeme jít do, do Londnu třeba, já nevím, na salát, nebo je to jedno, no. Nebo se můžeme jít na tu rybu, jako jo. Ta z toho grilu to jde, to je jediný jídlo, co se tady dá jíst na grilu. a můžeme jít klidně ven. To, to, to mám každý den ty ryby. No, So, dear colleague. Kolegové, měli bychom pokračovat se zasedáním. A... So. Takže, milí kolegové, prosím, prosím, posaďte se. Yeah, no, it's my, it's my. Oh, sorry. okay. So, also ich würde vorschlagen, dass wir äh, fortfahren. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Ano, budeme pokračovat, budeme pokračovat. Máme malý sklus, ale já myslím, že to bylo dobré dát panu komisaři čas, aby mohl odpovědět na řadu otázek. A nyní se dostáváme k bodu 16. Bodu 16. A takže tady nám půjde o to pochopit dopad nového modelu na členské státy a máme tady experty, které jsme pozvali, protože zde máme různé přístupy k implementaci tohoto modelu, tedy integrovaného smíšeného modelu a takže máme zde řečníky, kteří nám pomohou eh, pokryt všechny tyto body. Každý z nich má 10 minut. 10 minut, aby mohl vysvětlit eh, svou vizi a mm, potom taky dostane slovo z a další kolegové. Začneme pane Novakovským, který je z polské agentury Děkuji srdečně. Šanovní państwo. E, Děkuji vám mnohokrát. Jsem velice e, rád, že mohu e, vystoupit na tomto fóru. Je mi čtí. Jsem rád, že vám mohu říct něco k agentuře o restrukturaliza- pro restrukturalizaci a modernizaci zemědělství v Polsku. Tak to vypadá ta naše agentura. Máme tříúrovňovou eh, mm, strukturu. Máme eh, prostě eh, centrálu a mm, dohromady obsahujeme asi 10% z centrálu. A potom v každém, v každém vojvodství máme další jednotky vzhledem k počtu pracovníků. Je to 34% všech pracovníků a v Potom úplně dole eh, v každém okrese máme eh, tedy kancelář a 55% našich lidí pracuje eh, těchto kancelářích. Pokud jde o restrukturalizaci, tam máme 11 tisíc pracovníků v celé zemi ve všech těch součástech, o kterých jsem hovořil. Máme eh, několik eh, klíčových věcí, eh, například unijní platební agenturu, která dělá výplaty v rámci společné zemědělské i rybářské politiky. To dělají titíž lidé, kteří se tedy snaží Eh, pomáhat s instrumenty společné zemědělské politiky i eh, rybolovné politiky. Eh, máme tady přímé, přímou podporu první pilíř, ale potom také program mm, rozvoje venkova a programy související s rybolovem. Potom státní pomoc, těch podpor máme několik, jsou klíčové. Tady hovořím mimo jiné o podporu, podpoře statků, které mají problémy se suchem naše. Eh, potom eh, jsou tady eh, mm, také úvěry a další činnosti, které děláme tady v rámci vnitrostátní pomoci, potom instituce vedoucí registry, jako je registr zvířat, identifikace a registrace zvířat, systémy, které se zabývají registraci parcel, zobrazování snímků, takzvaných ortofotomap, nebo eh, také satelitních snímků, a potom evidence producentů, čili takový eh, registr združuje eh, mm, všechny, kteří mají tedy žádosti v rámci naší agentury. Od roku 2017 jsme jediná agentura platební v naší zemi, která vyplácí tedy zemědělcům něco. Podařilo se to mm, tedy v rámci eh, agentury zemědělského trhu, která tehdy dělala jenom jednu část. Všechno to teď eh, pracuje tedy eh, jako pod jednou institucí a myslím si, že to je velký úspěch. Jak to vypadá finančně? Dámy a pánové, agentura už existuje 25 let. Od minulém roce jsme si připomínali 25 let a zatím jsme vyplatili 348 miliard zlotých v euro, to je nějakých 80 miliard. Pokud se podíváme na časový rámec od roku 1994 94 do 2003, tak v rámci e, celkového rozpočtu jsme e, vyplatili 3,6 a teprve, až když jsme se dostali na přímé e, platby, tak jsme začali vyplácet velké prostředky od roku 2004 do roku 2019 96% z těch 80 miliard. A v, e, tady vidíte e, na tom koláčovém grafu, že 53% jsou přímé podpory. E, samozřejmě ty věci na podporu zvířat a biodiverzitu, to všechno je v tom obsažené, potom rozvoj venkova a 1420 a potom a ten se zaměřuje především na ukončené programy. Potom ehm, poté, co jsme zavedli tedy nový ehm, model. Ten strategický plán obsahuje eh, provázání dvou, eh, nebo spojení těch dvou pilířů do jednoho. Myslíme si, že je to dobrý, eh, dobré řešení a budeme snažit se to podporovat. Vzhledem k tomu, že po administrativní stránce bude velice dobré tohle eh, spojit, abychom, eh, aby ty platby eh, probíhaly podstatně rychleji. Také máme mnohem pružnější zásady řízení mm, podle společné zemědělské politiky. Další předpisy, které jsou vytvářeny na základě vnitrostátního práva, myslím, eh, že hodně eh, vyhovují potřebám naší eh, země, pokud je o specifiku, různorodost zemědělské struktury. To určitě se u nás promítne dobře a mnohem elastičnější budeme moci reagovat na potřeby nového programu. Modování novodobého a rovnovážného zemědělství v souvislosti s, s politikou životního prostředí a klimatu Tady eh, musíme eh, se eh, snažit dosáhnout vyváženosti mezi jednotlivými oblastmi. Specifika naší země spočívá v tom, že část země má větší mnohohektarová hospodářství, zejména a jich naší země má poměrně rozdrobenou zemědělskou strukturu a i tady se musíme snažit mm, mm, tedy eh, nějak oslovovat eh, ta, eh, ty statky, které mají 4-5 hektarů. To jsou malé statky. A ten vyvážený přístup ke všem nám pomůže vydávat ty peníze rychleji a správněji a budeme moci tedy zohlednit veškerá specifika, tak jak je to nezbytné pro naše úkoly digitalizace, tomu se nevyhneme, musíme se snažit co nejrychleji eh, ji nasazovat, eh, změnit způsoby eh, fungování, automatizovat procesy a určitě se budeme snažit i v rámci nového programu zaujmout takový nový přístup. Potom výzvy. Dovolte, ty jsem tady zařadil, ale budu o nich hovořit až na konci, dovolíte-li. Potom eh, ta eh, mm, myšlenka akcí nebo eh, kroků na základě, které mají vést k výsledku. Tam jde o to posuzovat ty výsledky a vzhledem k dosahování cílu, tak já se omlouvám, že na to skáču, mohl byste to trochu zpomalit. Ještě tady máme tlumočníky taky takže zajištění skutečné realizace eh, činnosti a kontroly výdajů. Tak samozřejmě, to je eh, ambiciozní přístup, eh, funkční přístup, řádný přístup a zamlouvá se nám to. Chtěli bychom mít možnost realizovat investice jakkoliv, chtěli bychom sledovat jejich úspěch, takže ten přístup prostřednictvím indikátorů zkoumání výsledků, to je určitě účinné, účinný přístup a také to povede k tomu, aby peníze se vydávaly eh, řádným způsobem a dostali se tam, kde je to třeba. Bojíme se jedné věci. A sice, eh, že eh, potřebujeme určitý model pro tvorbu aktivit, potřebujeme vypracovat kritéria, musíme se snažit vyhovět příslušným příjemcům, ale nakonec nikdy nevíme, jestli dosáhneme Eh, dostatečného počtu žádostí, nebo jestli nějaké podmínky, které se objeví eh, v mezičase, nám zní výsledky. A to nikdy nevíme, eh, trochu se toho bojíme. Zabýváme se tím, jestli daná aktivita, která bude implementovaná, čili jak na to budou reagovat lidé v terénu jestli budeme, kolik budeme moci vzít, eh, přímo žádosti a jak moc budeme moci rozdělit ty prostředky v nových vyhlídkách, v nových perspektivách. Takže to je eh, eh, všechno ambiciozní, ale samozřejmě to velice podporujeme, i když víme, že to bude náročné. Potom pokud je o mm, elastici, flexibilitu, tak možnost vybrat si eh, typ eh, v zásahu mm, vzhledem k potřebám eh, příjemců ač naší struktuře. Možnost definovat určitý typ definic. To je také velice dobrý přístup. Tyhle definice to jsou například zemědělská činnost, zemědělské výnosy, Eh, kvalifikující se hektar anebo mladý eh, zemědělec. To jsou definice, eh, které můžeme upravovat na úrovni naší země, protože naše specifikace líčí. A potom kvalifikační požadavky na úrovni členské státu, to samozřejmě o tom už jsem hovořil. Potom typ nebo metody kontroly a typy postihů. I u nás vidíme, že je třeba tohle přizpůsobit. A už mám jenom poslední slide. A poslední slide, dámy a pánové, e, výzvy pro platební agenturu. Určitě eh, se nevyhneme digitalizaci, eh, připravujeme se na digitalizaci nových plánů už od roku 2021. Eh, chceme úplně digitalizovat celou naši agenturu, to mu se nevyhneme, musíme to dělat, strategii máme, realizujeme. Potom teledetekce, satelitní snímky, co nejvíce. Už to funguje v rámci naší agentury, ale chceme rozvíjet nebo rozvětovalo to o možnosti eh, eh, z výzkumu eh, rostlin strukturu mm, statku i například výzkum sucha. Potom jedna elektronická, elektronická žádost na spoustu činností, to je také vhodný přístup. A poslední věc, nový systém podávání výkazů. Už máme vlastně datasklad který sbírá data z celé agentury, snaží se s nimi pracovat a vytvářet konkrétní sestavy, takže věříme, že to bude fungovat dobře a že zvládneme i monitorování v rámci nového období. Děkuji. Herzlichen Dank. Novakovský und wir gehen gleich... Děkuji panu Novakovskému. Nyní pan Vibero, to je eh, předseda tedy eh, orgánu ve Portugalsku. Hmm. Bom dia e, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Uh, neste momento, que para nós uh, é bastante importante. Uh, da... Toto je velice důležitá chvíle v oblast v historii uh, SZP a já jsem si jistý, že tento výbor si je vědom toho, že mm, reforma EZP eh, byla navržena komisí a že tam bude výrazný posun eh, v systému. Má to samozřejmě pozitivní aspekty. Jak řekl polský kolega, my se domníváme, že tento model je dobrý. Je to model, který eh, myslíme přijde s novými řešeními, protože my víme, že budeme muset ehm, mm, stále více být nároční, co se týče eh, vynaložených prostředků. Dříve jsme se zaměřovali na ehm, výdaje, teď se zaměřujeme na výsledky. Víme, že výsledky jsou důležité, eh, je to důležité pro daňové poplatníky, farmáře a mm, celkovou strategii. Tento model Eh, já jsem si tady se zájmem poslechl příspěvky v první části. Eh, jsou to každodenní mm, problémy, které se řešeny a vidíme, že často je tam mm, nedostatečné využívání nebo špatné využívání prostředků z SZP pro nás je to velmi důležité, ještě důležitější. Tyto problémy zneužívání fondů jsou mm, často mýtem. Ty problém, které, my, které máme v naší zemi, je, že a politika, u que veřejné mínění řeší eh, více ty případy zneužívání fondů. Ale nám mm, se nedostavují výsledky. Není dostatek přidané hodnoty za ty veřejně vynaložené prostředky. SZP bylo dobrým nástrojem na podporu eh, zemědělství a venkovských oblastí EU, ale čeho jsme často svědky, je to, že jsou situace, kdy ano, věci, ehm, mm, jak si tedy jsou respektována pravidla, ale výsledky se nedostavují, a nebo nejsou mm, takové, jaké by si daňový poplatník přál. Proto tento model založený na výsledcích je dobrý, myslíme, že je pozitivní. Ale aby byl úplně pozitivní, tak tam musíme přidat několik podmínek. Myslím, že tam je, tady je několik poznámek, které chci říci, které jsou důležité. Efektivní zjednodušení. E, víme, že zjednodušení je důležité, protože beneficienti mají často problém e, splnit pravidla. Často je tady nepochopení na straně beneficientů, nebo nadměrná ne břemeno e, při snaze to respektovat. A někdy, e, když tedy dochází ke zneužívání fondů, tak to souvisí s tím, že e, jednak tedy, když účetní dvůr tu situaci posuzuje, a e, někdy se tedy zaměřují na mm, části hlavního pilíře mm, mm, ZP a e, pravidel tedy. A když ta opatření z prvního pilíře jsou v podstatě nerelevantní ve srovnání s druhým pilířem, což je rozvoj venkova, prvním pilíři není kofinancování, to je 100% komunitární. Druhý pilíř, tam je společná odpovědnost členských zemí a Unie. Takže toto je součástí těch rozdílů, které existují. Pokud není společná odpovědnost, tak bude jiný přístup, pokud bude. Takže ta pravidla jsou, se obtížněji respektují, tedy pro zemědělce a firmy v tom druhém pilíři, kde je ten společný management. To obtížnější v druhém pilíři než v prvním. Druhá věc, kterou často musíme řešit, je, že tedy subsidiarita a mm, to by byla renacionalizace politiky. Myslím, že ta politika je jasná. Toto obhajujeme a vidíme, že to obhajují i kolegové. Tato subsidiarita je e, sladěná strategicky mm, a mm, jsou tam jasné cíle Evropská, které stanovila Evropská unie a které chce sledovat. Toto jsou specifické cíle, které byly stanovené a subsidiarita je s tím v souladu. To je jasné. Není to jenom otázka toho, jak to eh, chápáme. My se eh, pokusíme dávat cíle pro různé regiony, které, eh, ale se stejnými cíly a stejnými eh, prostředky. A dáváme návrhy, které by řešily tedy různé situace, různé problémy. Například v Portugalsku není problém velkých průmyslových farem, je tam, jsou tam spíše malé farmy. Abyste si udělali představu, v malých zemích nějakých 700-800 beneficientů SZP. Tedy několik set tisíc a 50 tisíc eh, se podílí na fondech z SZP. To je tedy zemědělství, které je strukturálně velice odlišné od eh, jiných zemí. Takže potřebujeme určitou flexibilitu ve způsobu, jak přistupovat k naší realitě. Mm, mm, že jiní tedy na základě své reality musí mít jiný přístup. Když se podíváme na náklady a přínosy administrativní aspekty, to musíme mít stále na paměti. V novém modelu mm, je něco, co je tedy jasné, ten přístup je založen na mm, výsledcích, na výkonnosti. Pokud tedy zjednodušení eh, rozvoj venkova, kofinancování eh, není posuzováno na zák- podle výdajů, ale podle hmatatelných výsledků, kterých je dosaženo, které se snadno kontrolují. Například výnosy produkce. Takže to je financováno na dosa- podle dosažených cílů, nikoli prostě výdaje. Čímž by se to vyjasnilo? A bylo by to motivací pro zúčastněné v tom procesu. A my víme také, že ti, kteří se na tom podílí, tak budou také se snažit o to, aby ty peníze byly dobře vynaloženy. Takže když jsou ty systémy automatizované, aby ta situace byla ověřována, tak platby se ověřovaly podle pravidel, tak to se bude dělat digitálně. Je jasné, že digitalizace bude mít e, smíšené výsledky. Víme tedy, že to není snadné. Interoperabilita bude um, součástí při ochraně e, soukromí těch zúčastněných a jejich soukromých dat. Pak je tady otázka interoperability služeb. Um, Každopádně tady máme řešení pro těchto problémů. Bude to muset mm, být uděláno co nejdříve, aby ta interoperabilita byla plně funkční. Já jsem chtěl říci, že ta, tento posun, tato změna je nutná. Můžeme, abychom mohli snížit administrativní náklady, aby to bylo efektivnější, aby peníze se využívaly co nejlépe. Mm, abychom dali také hmatatelnou odpověď těm, kteří volají po větší um, a um, lepším měřitelnějším cílům. To bych teď uzavřel um, tímto bodem myslím, že důležité je, že, co jsem chtěl říci, že ten posun je významný, především co se týče Portugalska. Musíme jít tímto směrem. Nemyslím, že tady je nějaká jiná možnost, je to jediná e, cesta, jak dál s SZP. Děkuji vám. Nyní přejdeme k regionálním e, platebním místům. A jako první má slovo Fabricio Stella z Benátek. Máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem. Je to pro mě velká čest tady prezentovat naši agenturu. Ano, trochu vysvětlím naši roli v rámci Benátska, abyste lépe eh, pochopili potom naše úkoly, naši strukturu. Benátsko, to je velice heterogenní kraj, tedy územně řečeno, protože máme zde hory, vy určitě znáte dolomity, a eh, máme zde pastviny, horské pastviny a mm, také máme i mm, mm, permanentní porosty, které mm, obhospodařujeme, máme i velké tedy zootechnické zóny a máme i e, potom i vinice, 96 e, e, označených značek, tedy jako proseko a podobně, takže to jsou ty kopce, na kterých se pěstují vinice. Je, máme zde i hodně eh, chráněných, historicky chráněných památek a podobně. Takže hlavně je to soja, rýž, eh, tabák eh, a kukuřice a potom ovoce, zelenina, to jsou hlavní tedy mm, komodity, které se u nás pěstují a potom i na naší máme asi 19 000 hektarů, pro ovoc, kde se pěstuje ovoce. I, jak jsem řekla, potom i, samozřejmě je to zelenina a jak jsem zmínil, i rýže, ta je velice důležitá u nás. Mm, Benácko eh, je oblast, tedy je to region Benátsko, Benátsko, která mm, je tedy nižší územně správním celkem, který má administrativní, organizační, účetní administrativu a administrativní autonomii. A naše agentura tedy eh, je, podléhá kontroly, kontrole mm, tedy eh, kraje, který má autonomii. Eh, naše agentura zahájila svoji činnost v roce 2002. Ve stejném roce jsme získali první uznání, eh, abychom mohli být platební agenturou ve smyslu zemědělské politiky. V roce 2011 naše agentura také i do svých struktur hm, pojala eh, ty další funkce v oblasti zemědělství a vlastně hm, hm, takzvané veřejné služby v oblasti zemědělství máme pod sebou, to znamená v praxi vlastně všechno, co se týká eh, prak, eh, různých praktických služeb eh, a tak dále, to náleží naší agentury. V roce 2017 jsme tedy mm, s prostředkovatelským orgánem, to je novinka pro naši agenturu a také i máme pod sebou operativní regionální program a i e, potom řemeslné aktivity a podobně, tedy e, obchod, e, obchodní činnost, řemeslnou činnost, výzkum, věda, městská doprava a podobně to také máme pod sebou, takže mm, my jsme, vidíte, agentura, která mm, má celou řadu delegovaných úkolů, velice různorodých. Další delegované funkce, které máme v zemědělství a v rozvoji venkova, tak to se týká i Vinařství, jak jsem řekl, vinařství je pro Benátsko důležitým sektorem a jste určitě to viděli nedávno. E, teď, jak e, před dva měsíci jste viděli ty záplavy bouřky a co se stalo v Benátsku. Mm, a my mm, e, i řešíme přírodní kalamity a jejich dopady, a jak tedy na vinařství, tak i na další pro eh, zemědělské sektory. Mm, I eh, máme pravomoc eh, řešit tedy ty kvóty na mléko, tedy již bývalé kvóty na mléko Eh, my, mm, mm, mm, my máme generální ředitelství, tedy v hlavním městě, a potom jsme přítomni, máme tedy expozitury ve všech velkých městech v našem regionu, 112 eh, tisíc eh, spisů, které řešíme a my tedy máme pod sebou obrovský objem, asi 800 milionů, tedy to je částka, kterou spravujeme hm, ročně a i my eh, máme pod sebou program rozvoje venkova a asi 30 tisíc podniků, eh, které eh, mají tedy pravomoc ve, ve spravovat oblasti vinařství. Takže teď, jak my vidíme reformu, my jsme připraveni tedy i Eh, samozřejmě mm, být manažerským orgánem eh, i v rámci té eh, reformy a víme, že to bude velice složité, protože doposud naše zkušenost se SZP je taková, že ten systém byl efektivní, míra chybovosti byla nižší než 3% u nás a nový model, který se navrhuje, tak ten je podle nás velice složitou výzvou podle, je to technologicky, administrativně, personálně, to bude velice náročné, bude to znamenat navýšení nákladu, alespoň v té původní prvotní fázi, jak pro platební orgány, tak pro další. Například eh, budou zde více striktní ekologické předpisy, takže to všechno bude znamenat eh, náklad pro nás. A jak, je to paradigma, které bude potřebovat určitý čas metodický přístup, který eh, zatím máme, tak ten i ten se, sam, samosta, se, se velice těžko, složitě realizuje. Na to je třeba mít nástroje. A jeden z problémů bude tedy splnit cíle stanovené ve strategii, ale také i eh, efektivně implementovat systém monitoringu. Takže podle našeho soudu budeme muset především pracovat s novými technologiemi při kontrolách, využívat data, která z nich máme. Je třeba i vytvořit takový mm, počítačový systém, abychom mohli eh, sdílet, eh, konsultovat eh, a přímo, aby ty kontroly se vkládaly do systému. A takže zde Mm, tedy jde o to mít velice pokročilé technologické nástroje a to je to, co my si eh, na čem pracujeme. A Benátsko mm, v průběhu doby vypracovalo takový systém integrovaného řízení, který eh, je velice užitečný nebo bude užitečný pro ten nový model provádění. Takže máme eh, systém, informační systém, který používají téměř všichni a máme i kontrolní systém, jako třeba ty mobilní aplikace, které používáme v terénu a vlastně již dnes můžeme takto zkrátit lhůty a pro kontroly v terénu a mm, mm, i pro ty aktivity v terénu, tak my používáme tablety, eh, které jsou přizpůsobeny dané kontrole eh, a do budoucna my budeme mít eh, systém eh, kontrol eh, i v oblasti rozvoje venkova, podobný, podobný systém budeme aplikovat. A ještě pro ty podniky, my jsme vytvořili aplikace, mm, mm, mm, aby ty zemědělské podniky se mohly integrovat s agenturami. A v tomto případě eh, ta fotografie třeba, aby bylo možné tam přes tu aplikaci hned poslat nám a my ji potom vložíme. Třeba eh, je, jsou to otázky katastrální a podobně, takže my i používáme drony například eh, a nebo mm, i podle tedy samozřejmě i tedy máme piloty, kteří jsou certifikovaní. Já sám jsem pilot, který je certifikovaný podle našeho tedy úřadu pro civilní letectví a my takto díky těmto technikám používáme normální kontroly v terénu i třeba co, především se to týká využívání eh, ploch, zemědělských ploch. I od roku 2017 používáme experimentálně Kopernikus, satelitní systém, kde Eh, se snažíme bojovat proti různým sfalšovaným datům. Díky tomuto i od roku 2008 my experimentujeme další eh, data, data z radaru. Já eh, takže po hm, tedy po těch tedy příto, přírodních katastrofách, tak my teď jsme jmenovali osobu komisaře, který má na starosti Eh, takovéto urgentní náléhavé katastrofy. Zde i máme eh, systém Gestione Scianti, GIS, zkratkou, který se eh, Eh, který eh, mm, je používán všemi operátory, kteří tam eh, vkládají různé informace, lokální informace, fotografie, obrázky a podobně. Jsou tam vloženy i mapy třeba lesů se všemi stezkami a podobně a to se potom používá pro případy těchto katastrof. To jsou tedy projekty, které jsou na webu, figurují na webu, který již máme od roku 2015. My jsme to prezentovali i v soluně na konferenci, a kdy se snažíme s dalšími platebními agenturami sdílet zkušenosti. Jsou to tedy i projekty, které eh, financuje OLAF například, které eh, a zde samozřejmě myslíme si, že prováděcí, eh, nebo tedy řídící orgány, patební orgány potřebují více spolupracovat v oblasti nových technologií a výzkumu. Eh, nové mm, výzkumné, výzkumy a technologie, nové technologie, například satelity a podobně, to je velice důležité, protože to eh, zásadně jsou informace, které dostáváme o zemědělství to bude důležité i pro reformu SZP. Zatím to úplně není všechno efektivní, jak by mělo, takže to si vyžaduje určité velké úsilí ze strany komise i ze strany národních států, tak abychom především posilovali kontrolní nástroje. Kromě no, osvěty a e, školení operátorů, lidí z provozu, tak e, je třeba i e, zavádět nástroje, velice efektivní nástroje, jako je tedy snímání pozemku i, mm, jsou to tedy automatizované eh, systémy, které se buď používají tedy neustále systematicky nebo jenom ad hoc. Hlavní problém je eh, i proto stanovit pravidla a algoritmy, které se budou eh, aplikovat potom, aby ty informace se používaly korektně. Závěrem bych řekl, že zde je třeba, abychom především vše zjednodušili mm, mm, Eh, eh, třeba mm, mm, eh, ta možnost třeba poskytovat pomoc bez nutnosti žádosti, a tedy zjednodušit takhle to, takto ty procedury, vyplácení pomoc a potom je třeba zjednodušit i kontrolní systémy. Zde je třeba ale, aby podniky hrali proaktivní roli a je třeba tedy pracovat spíše cest, jít cestou kvality než kvantity, to znamená cestou menší byrokracie a aby všechny ty systémy byly takzvaně user-friendly a inteligentní. Děkuji. Já mnohokrát děkuji. Já bych poprosil, abyste hovořili opravdu uh, pomalu. Já vím, že chcete sdělit spoustu informací, ale uh, Tlumočníci prosí opravdu o zpomalení. Florian Bíbis je eh, šéf eh, platebního orgánu v bádensku Větembersku. Eh, všimnete si, že hovoří stejným nářečím, ale bude se snažit mluvit spisovnou Němčinou, i když vyrostl kousek vedle mě. Milý pane předsedo, milý Norberte, vážené dámy a pánové poslanci, milí kolegové, dámy a pánové, Všimli jste si, že jako platební orgány ehm, máme eh, za úkol vám dnes eh, vyličit své eh, pojetí věci a já jsem rád, že to mohou dělat za naši regionální platební agenturu v Bánsku, Vetembersku. Tím vlastně myslím i kolegy z ostatních 13 regionálních platebních agentur, kteří jsou tedy e, integrováni z, do jednotlivých zemí. Jsem rád, e, že e, chcete slyšet dnes názor z naší strany. Pokud jde o Palatickou Wittenberskou, je to jedno ze 13 platebních agentur u nás ve Spolkové republice. Máme 60 tisíc zemědělských podniků, z toho dvě třetiny jsou vedlejší zemědělské výroby, to znamená, že většina mm, je poměrně malých hospodářství, 35 hektarů a průměrně a, a máme opravdu velmi odlišné eh, typy hospodářství. Dokážete si představit, že eh, v, zejména v severních eh, zemích to vypadá hodně jinak než v Bavorsku nebo Bádensku, Württembersku. Na spolkové úrovni jsme se nedávno viděli na eh, Zeleném týdnu. Eh, eh, řešili jsme tam různé otázky. Prostě všechny ty věci, kterými se zabýváme, tak jsme rádi, že se jich chceme, jimi chcete zabývat i vy. Zejména tou implementovatelností, že tohle všechno je tady zapojeno, protože účinný kontrolní aparát, správně kontrolní aparát Eh, tvoří eh, přijatelnost zemědělské politiky. Jedině to, co je eh, realizovatelné, takový správní a kontrolní systém bude moci být přijato. A k tomu přispívají všechny strany. A v tomto kontextu tady máme spoustu dobrých přístupů. Kolegové z italských regionů už mm, se k tomuto staví také pozitivně, stejně jako ostatní kolegové, ale a, a o tom jsem chtěl hovořit. Eh, máme tady také eh, různé výzvy, nebo eh, říkáme, že máme určité oblasti, určité starosti. A jedna z věcí, které, kterou se velice zabýváme, a je sice dostatečné zohlednění regionality. Jak víte, jsme federální stát a to znamená, že například ten druhý pilíř běží tedy po legislativní stránce. V první pilíři je to úplně jinak. E, v první pilíř e, je implementován zeměmi a ne celostátně. A potom, když se podíváte na národní strategický plán, který má být jednotný pro celý členský stát, tak si dokážete představit, jak obtížné to je, když máte takovou rozvinutou regionalitu se všemi těmi rozdíly. Eh, když to potom musíme splést všechno do jednoho funkčního celku. Eh, vidíme, že je tady obrovský eh, tlak na to navzájem jednat a dohodnout se a na to, jak tedy zreagovat na regionální potřeby. Co znamená, že regionalizace v Národním strategickém plánu rozhodně nemůže být nezohledněna. Zejména a tady ve druhém eh, pilíři jsme rádi, eh, že na tom můžeme pracovat. Eh, rozvoj společných programů a odsouhlasování se ženskými zeměmi a potom na také práce na těch ideových strukturách. To prostě to všechno musí být v souladu s tím, co vzniklo na úrovni spolkových zemích. A to jsou jenom některé kroky, které jsou nezbytné. A, a Eh, všechny bych požádal eh, za eh, příslušnou, tedy o pochopení. O pochopení také toho, proč je Německo jediným členským státem, které žádá dva roky. Je to prostě hm, dáno tím, že máme velké problémy tohle všechno slít do jednotného kanálu vzhledem k té příslušné regionalizaci. K tomu také patří, že monitoring, co by model eh, budoucnosti eh, je něco, co vnímáme kriticky. Důležité je, eh, aby povinně nasazovaný monitoring byl navázan na příslušné správní a kontrolní systémy, od kterých se samozřejmě bude možné se odchýlit tam, kde to bude vhodné. Nicméně ten monitoring musí zapadnout a musí Eh, být eh, posuzován ve silnější souvislosti s regionalitou. Regionalita to znamená, eh, že monitoring, který plní svůj cíl, svůj účel, musí být musí zohledňovat zemské struktury. Pokud se podíváte, jak vypadá to území ve Schwarzwaldu u nás, Mm, tak eh, to je jasné, že to je jiné než v Bavorských Alpách nebo v Braniborech. Ale všude musí ten monitoring přinášet srovnatelné eh, výsledky eh, použitelné. Takže technologicky tady ještě spousta věcí v pohybu, ale spousta věcí není ještě tak zralá, No, aby se to uplatňovalo eh, povinně, čili eh, obáváme se tady o zvýšenou, eh, mm, zvýšenou prokazovatelnost u těch základních požadavků. Takže říkali jsme zatím vždycky monitoring ano, ale na základě dobrovolného zavádění jako jedna z možností, jakým způsobem provádět kontrolu na místě. Takže správní a kontrolní systém budoucnosti. Transformace eh, k, eh, od eh, prováděcí kontroly k výsledkové kontrole, od tedy compliance to performance, to nechceme spochybňovat. I tady předřečníci už vyzdvihli všechny důležité aspekty. Samozřejmě pro nás i jako pro platební orgán to má určité důsledky a ty jsem vám dnes chtěl vylíčit. Máme povinnost do budoucnosti popisovat určité výsledky. Ty výsledky, těch výsledků musí být dosahováno, proto děláme zemědělskou politiku. A to samozřejmě znamená, že i tady v souvislosti s eh, že musíme eh, tu kontrolu výsledku eh, integrovat do našeho správního aparátu a potom společně s základními právními akty máme určité rámcové předpisy, Eh, tomu, jak by měly eh, být vytvořeny ty eh, v kontrolní a správní podmínky v jednotlivých zemích. Dosáhli jsme určitého zjednodušení tím, že ta implementační kontrola dostává, se dostává do ruky zemí. Vyvolává to určitou skepsi, protože je tady samozřejmě možnost si to uspůsobit, ten celostátní předpis, Eh, který eh, samozřejmě známe, stejně jako ten eh, evropský předpis, ale lépe na to můžeme navázat, abych tak řekl. Ale každopádně je tady zájem na, na tom, abychom zachovali tu úroveň kontroly, jaké, jaká byla do posud. To znamená, že chceme úroveň kontrol, aby to bylo pochopitelné mezi ostatními členskými státy nebo srovnatelné a, a nechceme, aby eh, ta naše laxní struktura eh, mm, vlastně vyvolávala nějaké nerovnosti. Ale aby tady také nebyla kumulace systému, to znamená, aby ty kontrolní podmínky eh, vlastně zachovávaly určitou vysokou úroveň. To bychom samozřejmě Mm, někdy by to mohlo představovat příliš velikou eh, zátěž. Takže eh, opět tady máme tu kartu subsidiarity. V zemích eh, prostě máme obrovské náklady na kontrolu za opravdu málo kontrolních výsledků. Takže tady máme vysokou úroveň kvality a mohli bychom to trochu utlumit právě eh, a přemýšlím tady tady o té eh, subsidiaritě, eh, o té bychom mohli uvažovat silněji. A poslední věc, o které jsem chtěl hovořit, je, jsou ty jednotné výnosy. Jednotlivé obnosy, pardon. Ono se to uznává a já bych chtěl uznat, že jednotné částky u nás jako u platebního orgánu. To je eh, velké téma. Samozřejmě s tím se musíme sami, eh, sami vypořádat. Samozřejmě pokud je o tu jednotnou částku, tu paušální platbu, tak eh, samozřejmě pro nás to má nepoměrný vliv na zachování federální struktury. Proto chceme pořád zachovávat tedy regionalitu a důraz na ní protože ten, ta jednotná částka musí být srovnatelná s eh, stejnými pozicemi eh, v rámci platebního toku a eh, tam, kde dochází k odchylkám od obou parametrů, to musí vypadat jinak. Takže tady si myslíme, že když to zůstane stejně, tak bude mít obrovské obrovské výdaje s tím. Jak říkám, eh, paušály by neměly vést k tomu, že eh, eh, se vzdáme regionality. Myslím si, že to by nebylo ve smyslu regionality. Ještě jednou vám tedy děkuji. Doufám, že jsem vám vylíčil to, co nám dělá starosti a těším se teď na pestrou diskusi. Děkuji. Teď by mm, měl být první, teď měla být první kola zpravodajů, ale kolega mě požádala, aby se dostal ke slovu první, takže dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, já, mm, mě letí letadlo, takže bohužel nevyslechnu ty odpovědi, ale chci poděkovat všem panelistům. Konkrétně mm, kolegovi Jibisovi. Tento návrh reformy SZP, který se je projednáván, no, my budeme navrhovat pozměňovací návrhy k legislativním aktům. Jediný eh, řídící orgán, jednotný, který by vlastně řešil mm, mm, ten vztah mezi členskými státy a Bruselem. Já kritizuji renacion, regionalizaci, která jde ruku v ruce s regionalizací, protože na jedné straně dáváme odpovědnost členským státům a v rámci eh, členských států eh, vlastně oni, eh, je brána odpovědnost regionům a vrací se k centrálnímu státu, tomu jednomu orgánu řídícímu. Takže to je trošičku, toto je provokativní otázka. Pokud by tato reforma proběhla, tak co se stane s eh, veškerou tou prací, která byla odvedena regionální platební orgány? Jaký bude mít smysl, když se to bude dělat na národní úrovni, když tam budou jistě nějaké eh, vazby na ty regiony a tak dále. Pokud by toto eh, takto postupovalo dál, tak jak vidíte budoucnost? Děkuji. Teď dostane slovo eh, naší kolega za dvě, na dvě minuty. Takže to je jenom eh, tedy eh, dvě minuty na hodnocení a závěr, tak se uvidíme, jak daleko se dostanu. Teď jsme na poměrně, důle, poměrně důležité fázi. První bod reformy je hm, to jedno místo, pak se to, pak, pokud to ta reforma se povede, tak se to musí povést i vám, pokud to jinak se ničeho nedosáhne. Ta, eh, ty pochybnosti a ta, co bylo formulováno z toho legislativního textu, to je trošku zvláštní, ale my bychom byli velmi vděční za pomoc s formulacemi a um, návrhy. Právě ta regionalizace, to my chceme regionalizaci, to chceme zachovat. Eh, ten text komise dostatečný, tak to uděláme. Všichni řekli, že vidíme šan, vidí šance v tom novém modelu. O to důležitější je, aby to bylo zjednodušené. Eh, odbyrokratizování musí eh, ten, ten výnos toho odbyrokratizování musí dorazit i k vám a k zemědělcům. Musí tady být přechodné období, ale jeden až dva roky. Eh, I proto, že budete mít, bude příležitost se eh, se tedy se, spole, si vzájemně vyměňovat zkušenosti. My chceme, aby zemědělci měli co nejjednodušší a co nejméně byrokratický systém. Všude pokud bude mít Itálie, Německo nebo Portugalsko dobré zkušenosti, tak dobře, potřebujeme tu výměnu e, názorů, potřebujeme toleranci, rozlišovat mezi zneužíváním a eh, chybami. Ehm, když někdo dá o tři hektary méně, tak je pak potrestán, to není možné. Děkuji. Ulrike Miller. Děkuji vám všem za tyto úvahy. Já chci zopakovat to, co řekl kolega Jar, ale v podstatě jde o to, že intenzivně pracujeme na pozici parlamentu a doufáme, že budeme schopni upros- mm, odsouhlasit parlamentární pozici. Máme pět eh, horizontálních mm, schůzí stínových zpravodajů a máme konkrétní otázky. Ta výměna je pro nás velmi důležitá, protože mm, především články 13, 14, 18, 87 jsou klíčové, to můžeme ještě dát písemně. Je důležité Ehm, že jasně eh, říkáte, kde jsou hlavní problémy těch platebních míst. Potřebujete skutečně větší flexibilitu u těch eh, výkonnostních a cílových indikátorů. Věříte, že tam platební orgán eh, skutečně je připraven pracovat s tím výkonnostním modelem a jak posuzujete mm, potřebu mm, infrastruktury a zdrojů, protože eh, když musíte to měřit a hodnotit, tak eh, je to složité. A myslíte si skutečně, že cíl zjednodušení s menší kontrolou bude, může být dosažen tímto modelem? Obecně je důležité, všichni se hlásíme k tomu, že chceme tedy směřovat k těm výsledkům výkonnosti. Víme, že och, musíme um, zohlednit ochranu klimatu, ale ta cesta je velmi trnitá. Dostaneme se tedy k prvnímu kolu odpovědí těch eh, kolegů z čtyř platebních míst a pak dostanou slovo další kolegové. Takže pan Novakovský řadě. Já budu eh, reagovat na třetí otázku, protože ta je velmi důležitá. Máme dvě výzvy. První výzva je legislativa a druhá je IT a digitalizace. Toto jsou nejvýznamnější výzvy, které zaberou nejvíc našeho času. Co se týče um, indikátorů, uh, cílů a výkonnosti, tak ty musí být kvantifikovatelné, abychom je mohli aplikovat. Um, nové systémy IT um, kde budou automatizované procesy a tam budeme potřebovat hotové zprávy. Co se týče poptávky po personálu, to teď neposuzujeme. My se omezujeme my na toto hodnocení věříme, že stávající personál nám bude stačit. A to je tedy naše východisko. A teď k předchozí otázce my podporujeme regionalizaci, pro nás je to důležité téma. My chceme, um, aby mm, jednotlivé regiony, aby zohlednili jejich vlastní specifika. Uh, kondicionalita pro farmáře pod 10 hektarů, to jsou malé farmy. Tady je hrozba určitá. Eh, při plnění těch úkolů. Tam bychom asi mohli odpustit tu kondicionalitu. To je 1 300 tisíc beneficientů a u těchto farem pod 10, tak máme asi 650 tisíc farem. A mm, podmínka kondicionality by mohla vyvolat problémy a vést k vyšším nákladům. Programové období by bylo delší a tím skončím. To byly nejdůležitější otázky, e, co se týče nového programového období. Co se týče přechodného období, tak navrhujeme dva roky, pokud možno. Pane Libero? Já začnu tím nejjednodušším je jasné, že mm, by bylo lepší eh, to delší období pro to přechodné období z hlediska technologické aktualizace, která bude potřeba. Spousta technologií je třeba teprve vyvinout. A to je první věc. Dále chci říci, že Eh, bude samozřejmě technologická adaptace, ale kromě toho jsou tady dvě, dva další důležité body. Nemůžeme mít um, overlap, nebo tedy překryv obou modelů, jak výkonnost, tak eh, mm, mm, compliance. To nelze najednou. Pak je tady otázka zjednodušení, co se týče cross compliance. Tak ty malé farmy v novém návrhu komise. To bude vyškrtnuto v Portugalsku. To hodnocení, které máme, ta, e, se to navýší o 50 mm, abychom byli schopni kontrolovat všechny farmáře v systému, a to je obrovský nárůst historii um, probíhaly kontroly cross compliance a to až na 160 eh, euro. Proč tedy taková administrativní zátěž eh, kvůli 160 euro? To nedává smysl a to je zásadní aspekt. Potřebujeme zjednodušení v kontrolním procesu. především u malých farem. Regionalizace. To není tak velký problém pro zemi, jako je Portugalsko. Eh, chápu, že jsou jiné země, kde to je větší problém, ale pro nás to není tak velký problém. Portugalsko má tři autonomní regiony, eh, které mají vlády a parlamenty, ale máme jeden platební orgán, že to není tak velký problém. V naší zkušenosti to není tak relevantní. Ale chápu, že jinde to je jinak. Pan Stál? Ano, já chci poděkovat kolegům, kolegům za otázky i za kritického ducha, se kterým souhlasím. Jakožto tedy platební orgán i souhlasím s tím, co řekl kolega z Německa. Jenom tím, že jsme, eh, my jsme tedy platebním orgánem, který používá pokročilé technologie, ale i přesto všechno máme za to, že přechod mezi těmi dvěmi modely, když se změní paradigma, v podstatě i změna kulturní to bude znamenat, to bude znamenat náklady, určitě náklady jak pro Eh, platební agenturu, tedy platební orgán, i pro eh, ty zemědělce. To bude také znamenat vyšší náklady. To nám dělá starosti. I proto, jak řekl pan De Castro před chvílí a další kolegové, poněvadž zde eh, bude chybět přímý vztah s Evropskou unii. To pro nás je velice důležité. A tedy ten přímý vztah, přímý eh, interface, interface, to eh, pro nás bylo velice užitečné a i nám to dávalo možnost tedy, jak si všechno mít nastaveno dobře, korektně. A to každá, každý eh, region, který má vlastní platební orgán, tak určitě to cítí, cítí stejně. My jsme ale my jsme sice připraveni na tu změnu paradigmatu, ale zemědělci nevím, ti jsou velice kritičtí. Ti nejsou zrovna připraveni vůbec pochopit, proč eh, se to takto děje. Až do posud, hm, a tady hovořím za náš kraj pouze, tak systém eh, byl užitečný, nesl své ovoce a teď proč ho měnit takto radikálně? i když by to měla být tedy snad pozitivní změna, ale i pro nás, nevím, stáli italský stát, to nevím, jak eh, to není mé kompetenci, ale mm, nevím, stáli eh, eh, jak si ty, že jak tedy se mm, poprál s těmi dvěmi roky, kdy to všechno očekáváme. Děkuji. Já, ich kann mich No. Ano. Já se mohu připojit k předřečníkům. První otázka, eh, regionalita, to je samozřejmě důležité. Eh, mm, když vidíme tedy tu eh, přidanou hodnotu, mm, tom mm, federálního státu, ty impulzy ze strany parlamentu a komise, v důsledku obeznámenosti s poměry a příspěvku platebních míst do systému. Proto to vidím podobně, ano, takže ten přístup zaměřený na výsledky, tak tam je mnoho dobrých eh, věcí, které lze tím dosáhnout. A e, aplikace těch nutných kroků Ehm, to je jasné tedy z nových návrhů na řízení. Tam je stanoveno, že funkční, eh, je třeba funkční eh, administrativní a kontrolní systém. To dobře fungovalo a ehm, otázka je, mm, zda jsou věci, které musíme vnímat kriticky právě u těch eh, peněz. Jsem viděl, že jsou tady náklady na kontrolu, 1,07 e, milionů euro, pak jsou sankce z toho 700 tisíc euro. To se mi zdá být v určitém poměru a mm, u těchto věcí, e, tyto věci chceme řešit regionalizace v rámci strategického plánování. Ehm, to můžeme také eh, zvládnout. Přesto ten model mm, mm, koností je samozřejmě smysluplný a my ho podporujeme. Eh, jsou tady růz, dále různé věci, které mají větší nebo menší váhu. Malé eh, podniky, tak tam je možné, že jako ukázat, že mm, mm, je tady, to úplně nevylučujeme, ale bude tady možnost, určitá možnost kontroly. Pak můžeme tedy přejít k dalšímu kolu otázek. Kolegyně Zano na jednu minutu. Děkuji, děkuji vám všem za vaše prezentace. Myslím, že ta výzva je skutečně velká. Já chci trvat na dvou eh, věcech. Jednak zjednodušení. Věřím, že tady je skutečně mm, mm, se na to zaměřit. Vy ty odpovědi, které jste dali, tak když vás poslouchám, tak si nejsem vůbec jistá, zda to bude zjednodušení a zda to nakonec něco změní pro naše zemědělce, kteří již mají dostatek problémů s kontrolami a různými pravidly. Další věc, která je důležitá, je evropský charakter, který musíme zachovat v tomto modelu eh, mezi národní a evropskou úrovní a regionální úrovní. A pak eh, mm, při respektování evropských pravidel, kontrolou těchto evropských pravidel. Já jsem velice, eh, eh, velice mi leží na srdci takzvaná konformita, ale na evropské úrovni. A chtěla bych slyšet váš názor přesnější. Chtěla bych vědět, zda obsah změny evropského systému nároků, výdajů Mm, výkonnosti, nedy performance, nevím zda mm, eh, jaká to bude tedy výkonnost eh, mm, a jak bude adaptovaná, tady bych chtěla vědět, zda vaše národní orgány účetní eh, považují za nutné zachovat pravidlo konformity beneficientů, nebo myslíte, že to bude trošku zvolněno? Já chci eh, říct, že jsem byla překvapená eh, tím slajdem zástupce Portugalska, který říká, že nebude v kontrola konformity na národní úrovni. Pak tedy kdo bude dělat tu kontrolu eh, konformity? Děkuji. Ehm, mm, kolega Dorfman. Děkuji tedy za Ehm, velkorysost. Ehm, ehm, je dobré, že se tady můžeme bavit s, o, skutečně s odpovědnými e, osobami. Diciamo una gestione particolarmente complessa quando parliamo di... Eh, ano, takže Eh, zde v těch platebních eh, službách, takže tady je určitá část Národní agentury, která obsluhuje určité regiony a ty větší regiony, tak ty to mají pod sebou sami. Když se podívám na oba tyto systémy paralelně, tak zde máme rozdíl efektivity, abych to tak řekl. Takže podle vás tento nový model, který se připravuje, který v podstatě eh, je zakomponován spíše na tu národní úroveň, do těch národních strategických plánů. Takže nebude to znamenat, že ty eh, regionální orgány budou pod tlakem, eh, že spíše jaksi ten se všechno bude spíše tlačit eh, směrem k té národní eh, agentuře, anebo bude zachován ten hybridní systém? Děkuji, kolega Flanagan. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že bych měl jednu otázku na všechny řečníky. Já doufám, že budete moci odpovědět přímo. Myslíte, že cesta, kterou jsme se vydali, nás dovede k opravdu ke zjednodušení, protože to eh, bylo eh, slovo na rtech eh, komisaře Hogana, které mm, myslel asi tisíckrát a já si nedokážu představit, jak je tohle jednodušší. Možná, že nakonec to bude fungovat lépe, ale pokud jde o zjednodušení, tak to je tady teď jako někde zahrabáno 50 metrů od půdou. Tady pan z Polska říkal, že 11 tisíc eh, eh, lidí pracuje na reformě eh, ZP. Pro menší země, jako Irsko, tam u nás zemědělství v celém Irsku má 3 tisíce zaměstnanců. Samozřejmě ehm, v Polsku máte daleko větší plochy, ale každopádně bude se zásadně ovlivňovat politika a vyžádá si to obrovské eh, eh, um, zdroje personální i finanční. Myslíte si, že malé země budou eh, potřebovat pomoc, pokud u vás na tom dělají, dě, dělá 11 000 lidí a u nás v Irsku pracuje v zemědělství 3 000 úředníků, tak jak to bude možné? Potom zde bylo zmíněno, že bude těžké implementovat ekologická opatření. Procentuálně, o kolik Eh, více eh, se bude muset eh, platit a odkud budou ty peníze. Děkuji, kolega Rusev. Děkuji, pane předsedo. Je velice dobré, že tady máme tuhle výměnu názoru. Že my tady v Bruselu vymá, vymýšlíme pravidla, ale vy musíte je implementovat. Je to každodenní práce, takže je velice dobré, že spolu si můžeme Eh, pobavit eh, v této fázi o, o proveditelnosti pravidla, jestli eh, s nimi si něco můžete počít nebo ne. A já si dělám trochu starosti jako ostatní řečníci, co se bude dět s implementačními náklady. Pokud se podíváte na druhý pilíř, tak tady vidíte poměrně vysokou chybovost, vysoké implementační náklady. Prostě ukazuje to, že čím více dáte podmínek, čím, tím víc musíte kontrolovat a tím větší jsou náklady. Pokud je o kontroly, eh, zejména eh, o kontroly na místě, ty jsou samozřejmě eh, velice drahé a obtěžující nejenom pro zemědělce, ale i pro kontrolní orgány. Je to opravdu velký výdaj. Otázkou je, jak bychom to mohli co nejvíce omezit, ty kontroly na místě. A myslím si, jak už řekli někteří zemělci, eh, mm, jak už někteří říkali, eh, můžeme používat novou techniku jako kontrolu před satelity. Takže při zavádění našich pravidel musíme s něčím takovým započítat. Nemusíme eh, se spíš postarat o to, abychom měli mm, možnost podle našich ustanovení kontrolovat podle satelitů. Děkuji, kolega Jaruso. Sì, in particolare al dottor Stella. Ano, na doktora Stelu. Vy jste hovořil, že vy eh, exemplárně eh, spravujete fondy v Benátsku. Já se ptám, zdali podle vaší zkušenosti s tímto modelem, zdali by bylo možné ho reprodukovat i v jiných regionech, eh, protože my zde máme různé tedy ty podvody, které se odhalily třeba na Sicílii i v jiných regionech u nás. Takže vzhledem k tomu, že v Itálii ehm, se spravuje, spravují prostředky ehm, na rybolov méně efektivně, takže já se ptám, zda by bylo možné v těchto regionech, které jsou ehm, rybolovné, jako Sicílie, Sardinie. zda by bylo možné tam vytvořit nějakou agenturu, která by mohla Eh, spravovat ty příspěvky na rybolov a místní zemědělství, tak jak, eh, takže, eh, tak jak to máte, vy děláte v Pinácku, jak to dělají v Portugalsku. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já vám chci poděkovat za vaše cené příspěvky a mm, protože mm, Eh, zdali tady směřujeme k zjednodušené či méně zjednodušené SZP. Mám dvě otázky na vás, eh, k ně, to vaše zkušenosti, již máte aktivní eh, farmář, opravdový farmář. Vím, že máme určitou definici v nařízení Omnibus, máme zde různé režimy a já se ptám, pokud vím, Máme zde některé kritéria, která se kontrolují, používají se vzorky, ale pokud jde o kritéria způsobilost, tak tam musíte používat celou tu populaci, kterou kontrolujete, takže možná pan Novakovský má s tím zkušenosti. Totež další myšlenka, o které tady teď diskutujeme, budeme ještě, a to se týká těch krajinných prvků. Jak vy vidíte, e, Mm, ty krajinné prvky, že by se zakomponovaly do <clears throat> třeba těch hektarů, které jsou způsobilé. A jak by to tedy zjednodušilo třeba vaši práci a náklady? Děkuji. Uh, merci. Uh... děkuji, pane předsedo. Ano, to už, já už v zemědělství působím dlouho a eh, dlouho vysvětluju SZP a vím, že to nezjednodušilo život zemědělců a Zjednodušení, které vy navrhujete, mm, které vás tak naplňuje nadšením, zdali skutečně zjednoduší život koho? Komise, členských států, ale i zemědělců, kteří všechno tu papírovou práci dělají. Třeba i někdy vůbec ten internet nefunguje, telefon nefunguje. Co se potom děje? Takový zemědělec, který není schopen vůbec se stotočnit s tím novým modelem, protože nic takového nefunguje. A nebylo by eh, dobré tedy nějakou naplánovat takovou probační mm, dobu, kdy bude mít právo na chybu kolegyně Mic. Ano, děkuji, děkuji, že jste přišli. Ano, já si kladu otázku. Tady takový mýtus, že snad probíhá nebo bude probíhat zjednodušení. No, pokud chceme více dát, pokud chceme více kontrolovat výkonnost, no tak to asi zrovna nejde ruku v ruce s logikou zjednodušování. Slyšela jsem, že používáte Mm, veškerý technologický pokrok, vyměňujete si informace a snažíte se nalézt nejefektivnější řešení. Takže prosím vás, nemluvte o zjednodušení, protože to není ten cíl přece. A na druhé straně, pokud dobře chápu, eh, té gro prá- to gro práce by mělo jít na vrub ministerstev agentur a ne farmářů. Chci se zeptat, Máte nějaký rozpočet na takovéto technické podpory, technickou výměnu? Eh, dát, eh, toto bude platit EU a komise má podporu i od toho eh, společného výzkumného centra nebo společných výzkumných center. A jak měříte ten stav půdy a erozy například a ornice. Zde potom se chci zeptat, eh, zde byl takový článek, je možné i měřit koncentraci eh, pozemku, půdy a pokud ne, co vám chybí. Dále z pohledu eh, regulace o in, nařízení o integrovaných statistikách, takže jste schopni zjistit, jak je to s vlastnictvím, které, tedy vlastnictvím půdy ve držení těch Eh, mateřských firm. Je, jsou to data z Ajaxu. Děkuji, kolegyně Pitel. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky. První na doktora Stelu. V té vaší prezentaci vy jste hovořil o nebezpečí, velkém nebezpečí spojené s eh, zvýšením nákladů, což bude představovat tento nový model kontrol. Bude to, budou to náklady zvýšené pro Eh, ty platební orgány, ale i pro příjemce fondů. To mě dělá velké starosti, protože teď se tady pořád hovoří o zjednodušení. A já se chci zeptat i ostatních agentur, zdali vy to vnímáte stejně a případně jak se tomu vyhnout, tomuto navýšení na nákladů, které především půjde na vrub těch eh, beneficientů. Podvody. My v Itálii jsme zjistili 5 milionů euro bylo, bylo paděláno právě na ty pozemky, které v podstatě eh, nebyly eh, a to bylo zjištěno díky normální policii i zde. Hm, takže teď ale se hovoří o přechod na Eh, složitější systém kontrol, ale nebude to skýtat další možnosti pro podvody. A eh, zde, jste eh, tam v podstatě hm, vy hovoříte o tom, že se snižuje tady počet chybovostí, a na druhé straně těch počet těch skandálů ne. Teď bych dal slovo komisi, paní Bortman. Ehm, pak možná ještě ta platební místa. Um, paní Volkman. Děkuji, pane předsedo. Já chci říci z hlediska eh, komise, že toto je velice mm, užitečná výměna. My pracujeme, spolupracujeme s platebními agenturami a je dobré slyšet, že um, od platebních orgánů, jaký je jejich názor na ten nový model. My aktivně nasloucháme, aktivně jsme naslouchali a spolupracovali s platebními orgány během celé reformy. Existuje tady také síť platebních agentur, se kterými také spolupracujeme, než komise předloží svůj návrh. Co se týče eh, v té, v té diskusi o regionálních a neregionálních, je důležité zdůraznit, že návrh komise bylo eh, zachovat akreditované platební agentury a především ty na regionální úrovni, protože to je v návrhu komise. A řekneme, prosím, tady máme systém, který dobře funguje, říká to i eh, účetní dvůr a Mm, tady uvidíme tedy ty platební orgány budou klíčovým prvkem. Mm, proč? Mm, prostě to je systém, který eh, platí víc než 20 let a funguje. Má eh, tam integrované kontrolní systémy, eh, prostřerové regulace. Takže to jsou otázky, Ehm, s tím, že teďka jsou třeba tedy nové IT systémy, mm, bude pro, problém pro farmáře to dá do té aplikace. To už je zákonem, ze zákona dané, aby to probíhalo přes tyto IT aplikace. Máme tady tedy něco, co je základem návrhu komise. Ehm, zachovejme tu strukturu, která funguje. Ehm, ta změna jak řekli tedy panelisté jasně, samozřejmě se budeme zaměřovat na výsledky. Bude to zjednodušení. Věříme, že ano. Z hlediska komise. Proč? Protože nebudeme mít pravidla, která prostě platí po celé Evropě. Členské státy budou stále definovat eh, kritéria mm, nároko, mm, udržitelnosti, a, mm, ale budou i regionální specifika. Takže je prostor pro zjednodušení, mm, mm, což znamená, že teď třeba farmáři musí aplikovat pravidla, která nutně nedávají smysl pro jejich konkrétní oblast, ale museli jsme říci, že to je pro všechny v Evropě. Takže je bychom měli schopni, eh, být schopni to zjednodušit tak, aby ta pomoc byla cílená na, evro, na národní a regionální úrovni. Je tady prostor i e, pro rozdíly mm, v členských zemích i regionech. Co se týče digitalizace a modernizace, samozřejmě to také e, může vést ke zjednodušení v tom smyslu, že musíme použít eh, zdroje nebo nástroje, které jsou k dispozici. Když mluvíme o eh, satelitních datech, tak ty již existují. A jde o to je eh, dobře využívat, dát je k dispozici farmářům, využívat kontrolní systémy. A ta představa monitoringuje, aby to dobře fungovalo i pro farmáře, což by jim mělo pomoct se zjednodušením, aby bylo méně pravidel. A na závěr možná ještě k té regionalizaci mm, podrobnosti nikoli zjednodušení. Pokud máte eh, strategický plán ZP, tak máme eh, členské státy říkají, že to chtějí eh, regionální, pak to bude podrobnější, víc, víc údajů, detailů, které, na kterých se bude muset eh, reportovat. Takže se to bude schrnovat na národní úrovni, ale pokud chcete plánovat detaily a regionální specifika, což je možné, tak pak se na to komise bude muset podívat na úrovni členských zemích, na které se oni rozhodli to plánovat. Na závěr bych řekla, že Ehm, v členských zemích už je dostatek dat v platebních agenturách. Když se podíváte na eh, eh, indikátory výsledků, mm, které byly navrženy, tak většina no, jsou to data, která jsou k dispozici v členských zemích. Samozřejmě budou muset být vytaženy z IT systémů, což bude vyžadovat určité přizpůsobení, ale musíme uh, zohlednit na to, co existuje, jaké dobré systémy už jsou. A já chci poděkovat čtyřem zástupcům, protože si myslím, že jste jasně ukázali, že máte efektivní platební agentury k, m, připravené pracovat na této reformě. A úplně na závěr samozřejmě eh, ne, že by performance byla nad stávajícím compliance, ale že by ji nahradila, což bylo také řečeno. Děkuji. Děkuji, paní Bochman. A teď přejdeme na, k závěrečnému kolu panelistů. Já bych navrhl, aby každý z nich maxima, mluvil maximálně čtyři minuty, eh, odpověděl na, odpově- na otázky, a nebo kdo chce ještě reagovat na komisi. Pan Novakovský. Eh, děkuji. Mnohokrát děkuji. Těch otázek byla spousta a doufám, eh, že se mi eh, podaří zareagovat na všechny. Nejdříve, co říkala poslankyně Sander. My samozřejmě hledáme eh, ta zjednodušení, ta jsou potřebná, neutečeme jim. Pokud jde o ty informační systémy, které chceme zavést nebo zjednoduchovat nebo modifikovat, použít umělou inteligenci, to jsou potřebné věci, hledáme řešení Eh, v podobě eh, analýzy procesu. Naše instituce je tak velká, že musíme eh, prostě nějakým způsobem zohlednit procesy, které máme v jednotlivých krocích od příjemce až k dočasné výplatě financí. To se všechno děje. Tyhle procesy je třeba zkrátit, je třeba tam hledat úspory. Hovořím o časových úsporách, které eh, z hlediska ehm, našeho rozsahu eh, se promítnou také eh, do šetření prostředků. Pokud jde o ten koeficient Evropské unie, my, nejsme, my, my nechceme mu utéct, my chceme akorát zkusit větší pružnost, pokud jde o to, abychom si v naše země mohla mm, mm, ty činnosti směřovat tam, kam je potřebujeme. Pokud je o ty orgány eh, kontrolní, které eh, u nás jsou, tak s nimi spolupracujeme neustále. Některé věci eh, verifikujeme neustále. A naše kontrolní orgány, těch se určitě nebojíme, protože víme, že procházejí postupují často restriktivněji než my, takže ta, ten princip bude zachován a pochybnosti o realizaci programu zde není třeba mít, eh, mít spíš, pokud jde o, o, o eh, podvody v těch programech. Eh, nebudu se vracet k tomu, co jsem tady říkal před chvílí. Doteď to tady nebylo. Vždycky jsme mm, něco vypracovali centrálně a buď se to dostalo na příslušné místo, nebo ne. Někdy se říkalo, že nemáme regionální specifika, a měli jsme tak všeho trochu v každém regionu. Akorát to specifikum je, že některé regiony eh, se eh, vyznačují eh, nějakým stálým obrazem konkrétním. A tvorba politiky na centrální úrovni často vedla k tomu, že některé oblasti v naší zemi byly doceněné a některé méně. A proto pro nás bude velmi velkým zjednodušením věc regionalizace a intervence na příslušné úrovni, protože nechceme nikomu eh, zavírat cestu. A nechceme eh, se soustředit jenom na eh, velká hospodářství, na produktivitu, ale chceme se soustředit také na ta malá hospodářství, která představují určitou hodnotu ekologickou i, mm, i hodnotu, pokud je o biorozmanitost. Jestli jde o implementaci předpisů nebo o vykonavatelnost jejich, tak už jenom to, že se zavede nový program, to bude obtížné. To dobře víme. Bude to určitě pro nás eh, něco nového. Eh, ty předchozí programy eh, se sobě poměrně podobaly a teď se dostáváme do nové oblasti, na nové místo a zdá se mi, že už, pod, že už máme dostatečné zkušenosti pro to, abychom se s tím vyrovnali. A opravdu nejvíc nám záleží na tom, abychom byli schopni se podívat na měřitelné koncové výsledky, které také budou uspokojivé, ale když vydáváme e, veřejné prostředky, tak potřebujeme, tak musíme takovéhle výsledky e, vidět a, a také je dokázat různými statistikami. Pokud jde o kontrolu, tak to je zajímavá otázka. Upřímně za to, eh, kdybychom měli takovou možnost, tak eh, bychom samozřejmě co nejraději upustili od kontroly. Vidíme tady určitý směr, a sice, eh, že čím více je kontrol, tím poměr chybovosti k mm, počtu kontrol se zvětšuje je, nemusí to tak být vždycky. Čím více eh, ty kontroly jsou vykonávány, tím více eh, jsou schopné odhalit určité eh, nesrovnalosti. A to, to, to už funguje teď. Zavádíme aplikaci na smartfony, která a, a vlastně bude umožňovat nekontrolovat na místě. A potom ještě spousta otázek. Aktivní rolník. U nás se to definuje tak, že je to zemědělec pojištěný v rámci speciálního pojištění, pro eh, zemědělce, kteří mají aspoň jeden hektar a který u nás eh, požádají o platbu na plochu. Tak to my to definujeme. Internet, my se internetu nebojíme, nebojíme se, že ho nebude, že nebude. Takže eh, angažujeme poradenské instituce, které pomáhají našim zemědělcům. Když má někdo problém, ty instituce do toho vstoupí a pomohou zemědělci aby eh, tohle všechno mohl realizovat. A ještě závěrem, že samozřejmě nechci zabírat příliš mnoho času, ten model je třeba dojasnit, ten model eh, doladit, ten model analýzy, eh, umělé podmínky, to samozřejmě analyzujeme, možná, že to bude třeba zlepšit a to bude asi všechno ode mě pro tuto chvíli. Děkuji. Děkuji. Člověk se naučí se vyjadřovat stručně. Někteří kolegové to zvládnou za minutu, za minutu 30. Tak to je spousta otázek a pokusím se zaměřit se ty, eh, které eh, zatím nikdo neřešil. Zjednodušení. Potřebujeme účinné zjednodušení. Už hovoříme leta o zjednodušení. A místo toho to máme čím dál tím složitější, ale v tomhle systému už to zjednodušení bude opravdu efektivní pro národní orgány i pro zemědělce. Druhá otázka. Pokud jde o dodržování předpisů, tak to je velice důležité. A já uznávám, že mě to někdy trošku překvapuje protože ty země, které eh, méně dodržují předpisu, eh, chtějí, aby se dodržovaly více. A pokud je o Portugalsko, tak tam ve druhém pilíři máme dodržování 65 až 70 v prvním pilíři. A je zajímavé, eh, že se nezaměřujeme na tu správnou věc. Pokud jde o dodržení, tak tam to nejefektivnější se řídí konkrétními cíly. V Portugalsku jsme měli eh, restrukturalizační program pro vinice, jeden, který byl implementován úplně plošně. Potom druhý pilíř, ale eh, zcela eh, to bylo zvládnuto s jednodušenými náklady. A víme, eh, že jsou tady určité cíly pro kontrolu a je to ten nejúspěšnější program. Auditovala ho eh, Evropský eh, účetní dvůr i komise. A bylo to prostě velice jednoduché, zjednodušení kontroly. My když podporujeme platby, tak tu podporu v podstatě vynakládáme účinně. Platíme eh, za eh, cíle a výsledky eh, na půdě. Když lidé na statku vědí, že budou muset opravdu dosáhnout těch výsledků, tak snaží mm, o toto dosáhnout s nejmenšími náklady, takže tady eh, nevy, eh, nepodněcujete k více nákladům, ale k méně. A lidé eh, se k tomu staví stále lépe. A programy postavené na zjednodušené zprávě, ale nejsou, které nejsou založené na dodržování těch výdajů, to bylo efektivnější a měli jsme zatím největší úspěch s těmito programy. Takže já si myslím a souhlasím s tím, že nevím, jestli tady všichni hovoříme o, o téže věci, když se bavíme o dodržování předpisů, ale v Portugalsku, stejně jako v řadě jiných evropských zemí, jsou otázky, eh, které eh, souvisejí tedy s tím, eh, s těmihle, s těmihle věcmi. A je to taky o to, jak eh, eh, ten program je, eh, jak jsou nastavené jeho prováděcí předpisy. Takže když chceme někoho podpořit, prostě proto, že splnil požadavky, tak má to být takhle, a nebo chceme prostě nabízet nějakou službu, která bude veřejně užitečná a budeme za to platit. Eh, potom budeme muset i nadále ověřovat dodržování předpisů. Pokud je o náklady, tam platí to tež. Zabýváme se tady eh, zjednodušením. Samozřejmě tady budou investiční náklady, eh, stejně jako v minulosti investice do nových technologií, do nových systémů, do nových dovedností. A tohle samozřejmě bude, nebo ponese určité náklady sebou. Hmm, ten jeden systém, bude, tam budeme moci optimalizovat kontrolu. Tady nejde o to, že eh, by, byla, by byl nedostatek kontroly. Tady jde o to, že se to bude eh, provádět eh, u specifických aspektů využití půdy, sázené plodiny. To jsou fyzické aspekty. A jeden typ kontroly. A to se úplně liší od Hmm, kontroly rozpočtové dokumentace. A to, co máme v prvním pilíři, tam se nezabýváme eh, výdaji, ale eh, cíly použití půdy. Tím, jak se používá půda, jak je ta eh, firma zorganizovaná a takhle. To lze dělat za kratší dobu a, a lépe to zorganizovat, než tam, eh, kde bude například eh, sledování eh, pohybu dobytka. Hmm, krátce. Děkuji, ty otázky. Takže já odpovím především na ty italské otázky. V Itálii jsou regiony, ven Benátsko, Toskánsko, Emilia Romagna, Piemonte, Trento, Bolzano, Lombardie, eh, osm tedy jich je vlastně, které mají vlastní eh, platební orgán, kdežto ostatní ne, eh, ty spravuje jiný. A takže zde samozřejmě to je systém, ale který se vzájemně koordinuje. Takže co se děje teď, že mnoho regionů, které nemají vlastní platební orgán, tak eh, já tady hovořím na základě dat, tak jejich výkonnost je jiná. Takže ten, kdo nemá vlastní platební orgán, má jinou výkonnost. A takže poslední, eh, kde ten orgán byl povolený na Sardíny, na Sardiny, takže tam se na to hodně tlačilo. Eh, na tuto autonomii eh, systému. Možná asi, ale asi ta eh, funkčnost jejich nebude stejná jako u ostatních platebních orgánů. My hodně spolupracujeme s dalšími regiony, a které nemají tedy mm, orgán a my snažíme se jim předávat zkušenosti. A takže teď eh, v podstatě spolupracujeme s těmi regiony, které si to přejí. I nevím, stále je národní systém v Itálii je vůbec schopen čelit změně paradigmatu. Možná my jako to Benátsko a my tedy náš orgán technologicky my, eh, ano, my bychom mohli to zvládnout, protože my Eh, jsme se snažili již dělat takovou <coughs> prevenci, my máme vizi, my víme, co se stane, ale nevím, zdáli stejně budou schopni reagovat třeba i ten centrální orgán. A, mm, mm, mm, já, takže já souhlasím s tím vaším návrhem, ano, určitě toto by měla být příležitost. Když se mluví o zjednodušování, když jde o to udělat nějakou věc, eh, po té, co jsme zanalizovali všechny procesy, které jsou k dispozici, tak ano, je třeba to udělat. A eh, zde eh, a samozřejmě to zjednodušení ale musí mít možnost udělat jak zemědělec, tak i náš orgán, a aby se, aby se zjednodušil život toho zemědělce, aby se mu odlehčily úkoly, ale vzhledem k tomu my jsme řekli, že my je zde určitý systém, který je třeba aplikovat. Asi jediná věc je, že ten platební orgán, veřejný orgán tedy v podstatě na sebe vezme část těch úkolů, odpovědností úkolů, které jinak teď dělá zemědělec. To je ten systém, to znamená, jemu se odeberou tomu zemědělci a musí udělat někdo jiný. A v tomto případě je to tedy veřejná zpráva. My máme celou řadu různých aplikací, tabletů, my experimentujeme eh, tak v podstatě tak, abychom eh, mohli přímo třeba získávat fotografie z pole, eh, hned to integrovat, zpravovat a používáme satelity a všechno, všechny možné technologie, aby zemědělec také měl mít, a zemědělec také by měl mít možnost přejít z analogového světa do světa digitálního. Ale co se týče těch podvodů, no, dobře. Ano, my hodně spolupracujeme na projektech s OLAFem, již máme za sebou tři projekty spolupráce. Je to důležité, ano, ale bych to tak řekl, Eh, často my jsme velice překvapeni eh, tím, co se děje. Je to asi kvůli tedy kontrolám, ale vím, že eh, čas je <laughs> sečten, takže já o tomto se tady nebudu rozvádět. Myslím, že hodně tady padlo hodně Eh, dobrých příspěvků a já jsem také vděčný za to. A ještě jsem chtěla ehm, ehm, se vrátit k některým bodům, které tady kolegyně zmínila z mé eh, strany. Ehm, my chceme jasnou změnu z compliance na performance. Nemyslím, že někdo z nás by si myslel, že bychom už nepotřebovali kontrolu těch podmínek eh, podpory, samozřejmě, to je samozřejmé. Ehm, paní, to tedy paní Bojchman. Ehm, ale máme dobré systémy a ty chceme, těch chceme pokračovat. Ehm, kumulačně zjednodušující efekty, eh, to tedy chceme a to chápeme tak, že se podíváme na ty kontroly, Někdy to je otázka, zda jsou nutná. Nutné. Velká část kontrolů, eh, tam je otázka, eh, do jaké míry, v jaké míry je nutná, jaké prostředky na to jsou. Pokud někdo dostane mm, peníze z fondu, tak je třeba, aby se tam někdo podíval občas, zda platí eh, všechny podmínky, tedy ty, toho udělení. Mm, to je subsidiarita v rukou členských zemí. Pro nás je důležité, jakou, eh, jaké eh, jsou ty kontrolní boty, zda by se měly snížit. A nebo zda budeme více kontrolovat, ale více vydávat. To tedy znamená transparentnost. Eh, musí být jasné, co a jak se kontroluje. A pak eh, to stát musí také provádět. Co je důležité, jsou změny eh, právní eh, situace. Pokud, pak, pokud něco začne platit zpětně, pak máme problémy. Ehm, když se podnik s přehnanou opatrností, pak to není zjednodušené že musí to být odpovídajícím způsobem upraveno. Takže to tedy je k tomu tématu. Zas, dále budeme muset, posuz, muset navštěvovat zemědělce. Otázkou je, s jakou intenzitou. E, zjednodušení díky dalšímu e, vývoji systému, tedy podání žádostí, e, kdy je možné Eh, že ty ohlasy jsou pozitivní a to je cesta, kterou musíme dál jít. Pak je tady spousta otázek, které doufám, že všechny už byly zodpovězeny nebo budou. Takže já se trošku ztratil, omlouvám se. Co se týče Eh, ten skutečný tedy, mm, to má dobré důvody, v nařízení Omnibus, proč to nedělat, ehm, tedy, tedy skutečného zemědělce, než jsme položili otázku. Kvůli nám to není potřeba, ale možná jiní se k tomu vyjádří, ale já tady vidím vysoké náklady na kontrolu, které pak mm, mm, by mohly být ehm, eliminovány. Další body již zodpověděli kolegové. Další věc paní Wolfman o tom mluvila a to je, eh, že máme velké množství dat. Otázka je, zda jsou toto správná data nebo nepotřebuje výsledná kontrola jiné. Právě u těch regionalizovaných platebních agentur, tak eh, tam je obrovský datový materiál, ale když mm, chceme regionalitu, tak je otázka, mm, zda tu úroveň, eh, kde eh, budou jednotné částky, zda tam je to možné. Je tady mm, spousta věcí, ke kterým bych mohl mluvit dál, ale v této chvíli bych poděkoval. Děkuji tedy. My jsme na konci naší diskuse s platebními agenturami a Děkuji referentům. Jsou tady e, před náma týdny, kdy budeme jednat i bilaterálně. E, bude možnost pak písemně dát ty návrhy. Především je být v kontaktu se spravodaje, stínovými spravodaji. Takže děkujeme za váš čas a za e, popis těch důsledků toho nového modelu. Můžete tady zůstat sedět, já mám ještě pár minut. Bod 17. Schválení doporučení koordinátorů. E, pokud nejsou námitky, tak budou tímto schváleny. Bod 18. Různé. Z mého hlediska nic. Někdo z vaší strany má něco k bodu různé? Není tomu tak. Příští schůze 17. února v 15 hodin, pak 18. Eh, děkuji vám, především těm, kdo zůsta, jste zůstali až do konce a přeji vám krásný víkend.